Colleagues, if you could take your seats. Prosím, usaďte se, vážení kolegové. Mrs. Foster Okay. First of all. Nejprve se vás ptám, jestli můžeme přijmout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 és holnap pedig 5 eszmecsere lesz délután. Um, to potěšení tady přivítat paní Pejsovou. Je to naše bývalá kolegyně. Já vím, že máte na starosti projekt 18 a 30. Takže my vám dáme chvilku na úvod a potom budeme mít diskuzi, ale máme 30 minut na každého koordinátoru, takže prosím, Karlo, máte slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, poslední rok byl rokem přechodu pro rozvoj vodních cest My eh, jsme měli studii, studii proveditelnosti, eh, dále hodnocení dopadů na životní prostředí. To jsme provedli u těch úzkých míst eh, v těchto dvou hlavních koridorech. Ten výběr těchto dvou prioritních projektů 1830 byl, je zdůvodněn propojení francouzských řek Seine a Musn až do Lucemburku a Lucemburku podél Rýnu, eh, Majnu a Dunaje až k černomorským přístavům. Tedy. Jedna relevantní eh, otázka již byla zodpovězena a to je spolupráce s ekologickými skupinami. That was helped by the consolidation of the joint statement guiding principles. Dohodli jsme se na hladních pravidlech této spolupráce, které působí v povodí těchto hlavních řek. Máme výrazné výsledky, tak se to týká splavnosti, ale také se to týká ochrany biotopů a zmírňování dopadu na životní prostředí. Vždycky jde o oba tyto aspekty. Jednak o splavitelnost, plavnost a pak také o eh, ty ekologické aspekty. Dalším eh, důležitým aspektem bylo také provádění strategie pro povodí Dunaje. To bylo přijato v roce 2010, jak všichni víte. A dnes tedy máme první výsledky rozvoje těchto prioritních oblastí. A to včetně těch, které jsou určeny pro vodní dopravu a ochranu životního prostředí. Už jsme využili předchozí, výsledku z předchozích projektů na severu Francie, to bylo provedeno velmi eh, inteligentně, a proto jsme pokračovali přijímáním bilaterálních dohod, například mezi Bulharskem a Rumunskem, kde jsme se snažili klást důraz na to, že řeky nejsou pouze příležitostí pro vodní dopravu, ale jsou také výbornou příležitostí pro rozvoj přilehlých regionů. Ale ne všechno v uplynulém roce fungovalo hladce. Kvůli hospodářské krizi, která postihla většinu evropských zemí, vlády zvažovaly již přidělené finance na tyto projekty. Také eh, udeřilo nečekané sucho, to mělo velký dopad na povodí Dunaje. Prioritní projekt 18. Propojení Rýno, Rýna, Dunaje, MES. To sucho proběhlo v roce 2011 a Evropská komise, zastupovaná komisařem Kalasem, Hanem eh, uspořádala schůzku s koordinátory. My jsme svali schůzku ministrů, kteří mají na starosti eh, rozvoj Dunaje v Lucemburku a tam jsme hovořili o problémech eh, se suchem a jak bychom jim mohli se vyhýbat v budoucnosti. Šlo o to, abychom zajistili lepší spolehlivost pro společnosti působící v vodní dopravě co je čím dál tím jasnější, že je potřeba mít velkou politickou vůli pro to, aby bylo možné překonávat tyto problémy se splavností Dunaje. Je potřeba také zvažovat dopad na životní prostředí, hospodaření s vodou a e, výkonná logistická centra, například v přístavech a další opatření, která by mohla posílit e, místní ekonomiky v těchto zemích. jaká jsou úzká místa. Straubing Firsok je to první. Je to e, v Bavorsku na Donaji. Studie tohoto místa již téměř dokončena, návrh zprávy. Teď má v rukou federální e, německé ministerstvo v listopadu to bylo mm, projednáno na místě, teď bude to ještě pět měsíců, než se podaří to celé dokončit. Vznikla také výborná eh, analýza účelnosti nákladů. Jde tam o například zamezení povodním. Varianta C související s infrastrukturou, která je považována za nezbytnou pro spolehlivou splavnost, ukazuje účelnost nákladů celých šest. V příštích týdnech budou k dispozici už všechny podrobné výsledky, takže o nich bude možné diskutovat. A v Regensburgu se tento týden také koná konference k tomuto tématu. Dále máme Potom je to oblast na východ od Vídně. Tady to eh, zkoumání probíhalo dva eh, roky. Tam eh, to analýzu prováděl WWWF s tím, že by měla vzniknout nějaká analýza dobré praxe, která by potom mohla být opakována i u dalších povodí práce jsou pozorně sledovány, tak aby bylo možné krok za krokem sledovat pokrok. Potom je tady ten maďarský e, sektor. Studie zlepšení splavnosti maďarského sektoru byla dokončena už v loňském roce, tedy přesně před rokem. Nicméně povolení s stavbou druhé fáze bylo zastaveno e, orgány, které mají na starosti ochranu životního prostředí, které poukazovaly na nesoulad se stávající legislativou. Jeden eh, krajský soud eh, rozhodl proti zablokování této fáze a poté Evropská komise požádala maďarskou vládu, aby zvolala skupinu expertů, kteří by tento spor měli vyřešit. Tady se to týká eh, Eh, jednoho dalšího problému, což je maďarština. Ve, ve, v jsou všechny ty materiály, které se musí nejprve přeložit, aby bylo jasné, jak vlastně ten problém vznikl. Já jsem také navštívila ten společný chorvatsko-srbský sektor, tam jsem také diskutovala možnosti uzavření bilaterální dohody. Eh, v tom u Bulharska a Rumunska již ta dohoda byla uzavřena, jde tady o přijímání integrovaných projektů. Ta dohoda byla podepsána v říjnu v Sofii. Podle mě toto je přístup, který eh, bychom měli eh, používat i na jiných místech. Rozvoj těchto dopravních cest není pouze otázkou dopravy, ale je to otázka i hospodaření s vodou, zdrojů pitné vody, zavlažování, zemědělství, ochrany přírody. Jde také o silniční dopravu, o podporu turistiky a o, obecně o dopravní obslužnost, tak aby tyto oblasti byly připojeny globálním trhům a aby se zlepšily životní podmínky místních obyvatel. V Rumunsku ve sektoru mezi Brelo a Kalasaki proběhlo jedno velmi důležité opatření. Byl tady zaveden monitorovací projekt ještě předtím, než se začalo se stavbou. Tento monitorovací projekt se bude postupně rozvíjet během stavby, Jde tady o doby, sezónní doby tření a o další aspekty související s ochranou biotopů některých živočišných druhů. První workshop se konal v červnu, účastnila se celá řada eh, partnerů. Prioritní projekt 30, to jsou eh, vodní cesta Kenska, je to eh, na řece Seně a jde tedy o její propojení s povodí řekou, řeky Šeldy Beneluxu. Tady jde tedy o propojení Eh, přístavu v Severním moři eh, s touto hustě osídlenou oblastí. Je tedy propojení Belgie a severní Francie prostřednictvím vnitrozemských mořských přístavů. Francouzská vláda oznámila přeskum tohoto projektu z finančního hlediska, aby eh, mohla provádět škrty v rozpočtu. Všichni zdůrazňují důležitost tohoto projektu souvisí také se zeměmi, jako je Nizozemsko, které mu také leží na srdci dokončení tohoto projektu, ale všichni chápou, že nová francouzská vláda si teď eh, musí opětovně proskoumat ty finanční eh, aspekty, protože má problémy s financováním. Všichni víme, v jakých problémech teď Francie je. Těch možností je ale celá řada, které v minulosti nebyly a my doufáme, že ten výsledek bude nakonec pozitivní. A doufám, že se podaří najít eh, nové řešení, včetně toho, že bude zvažována možnost vydávání projektových dluhopisů. Dále jde o, o stavbu stavidel pro námořní lodě mezi východními Flandry a jižním Nizozemskem. To také bude velmi důležité pro zlepšení splavnosti. I v jiných zemích probíhají další eh, projekty na vnitrozemských vodních cestách, například severo, severní Itálii. To je projekt SPO do Mantovy. Ten projekt eh, začal sám, bez eh, jakékoliv vnější podpory. Teprve později získal 10% podporu Evropské komise, ten projekt probíhá dobře. Zvažuje se také integrovaný přístup ze strany celostátních a regionálních úřadů. Je to velmi zajímavý projekt, protože jde o velmi úzké místo na této řece. Chtěla bych zdůraznit několik klíčových bodů v této souvislosti. V budoucnosti bychom byli rádi, kdyby byla nitro státní vodní doprava lépe koordinována s dalšími druhy dopravy, aby vznikaly multimodální body. Nejde jenom o rozvoj vodní dopravy jako takové, ale byli bychom také rádi, kdyby docházelo k územnímu rozvoji v těchto regionech, podobně jako je to u té dunajské strategie. Chtěli bychom tedy mít na všech těchto místech mít integrovaný přístup, který bude zohledňovat všechny problémy, které se v dané oblasti vyskytují. Chceme mít konsolidovanou spolupráci také s eh, ekologickými skupinami a podle mě čím lepší je spolupráce ještě předtím, než ten projekt je zahájen, tím hladší potom průběh samotného projektu, protože všichni vzájemně eh, lépe chápou, o čem ten projekt přesně bude a ne, ne, ne, nedochází potom k různým třenicím. Projektové dluhopisy, to je velmi důležitá věc v době hospodářské krize. Může to eh, usnadnit financování projektů a potom je to také technologický rozvoj, což je také důležitá věc. v souladu s cíly do roku 2022. Chceme samozřejmě nové, lepší motory, lehčí eh, paliva. Ale k tomu všemu potřebujeme politickou podporu, abychom dosáhli <clears throat> lepšího ekologického provozu eh, lodí a aby tedy eh, vodní doprava nepři, eh, nepřinášela sebou tolik emisí. To je také důležité pro to, abychom mohli jasně demonstrovat výhody, které to přináší místním obyvatelům. Pokud toho nebudeme schopni, tak to nemá naději na úspěch. Thank you very much, Mrs. Price. I've got... Děkuji za prezentaci a mám zde šest zájemců o vystoupení. Pan Ríkej, pan Alkadraví, pan Majsny, pan Vandal, pan, paní Tykau, pan Returk, pokud a ještě pan Kroš. Poprosil bych, abyste se omezili na dvě minuty, abychom mohli ještě reagovat na vaše poznámky a abychom se drželi našeho harmonogramu. Pan Rikej, prosím, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručný. Chtěl bych se zeptat paní koordinátorky, na to, jak koordinovat tyto ekologické aspekty na přírodních řekách, eh, s tím, že někde dochází k záplavám, s tím, že je potřeba spolupracovat eh, s ekologickými iniciativami a zajistit přitom splavnost. Dále mám eh, otázku, jde o to, jestli se ty projekty 1830 nějak doplňují, například povodí Mézy, protože Tady jde o propojení západní a východní Evropy. A třetí otázka. Paní koordinátorka se zmiňovala o projektových dloupisech. to jsou nové finanční nástroje, které jsou asi velmi důležité pro tento typ projektu. A já bych chtěl pouze zdůraznit, že vzhledem k trvání eh, provádění těchto projektů a eh, sebou přináší problém, protože dnes už uplynulo deset let od té doby, kdy se poprvé stanovaly ty finanční částky na to projekty a proto by mě zajímalo, jestli tady dochází k nějakým finančním revizím u těch projektů 1830. Thank you, Mr. Rike, for keeping to your time as well, Mr. Děkuji za dodržení limitu, pan Alkadrau. Dě... Děkuji paní koordinátorce za úvod. Ve své prezentaci jste zmiňovala dopady ekonomické krize a to, že v některých eh, případech to vedlo ke spoždění předmětných projektů. U těchto dvou hlavních os, o kterých hovoříme, co se týče eh, vodních cest, jaký dojem je váš osobní, jaký budou mít tyto omezené finance dopad na dlouhodobé eh, plánování, zejména v oblasti řeky Šeldy? Vypadá to, že se protáhnou ty projekty eh, ve srovnání s plánem, což je škoda. A zdá se, že zejména na francouzské straně dochází k těm spožděním. Můžete se k tomu vyjádřit? Říci nám, kdy můžeme získat informace o investicích na francouzsko-belgické hranici v této oblasti a navazuji také na to, co říkal pan Rikej, ty nové finanční nástroje, projektové obligace. Víme, že se že je zatím k dispozici velmi malá částka do roku 2014 a teprve potom se ukáže, kolik vlastně budeme mít. Probíhají k tomu zatím diskuse, ale dokud nebudou uvedeny v život tyto obligace, to je ještě několik let. Jak realistické je, je tento scénář? Děkuji. Pro paní Meisler dvě minuty. Mohu být velice stručná. Já si myslím, že je to velice důležité, co tady také bylo řečeno, že do toho budou zahrnuty také vnitrozemské vodní cesty. Já si myslím, že je na čase, aby se to také realizovalo, ten ekologický provoz. Mám tři otázky. Jednak jste hovořila o prezentaci studie ve Straubingu pro to úzké místo Jaké možnosti vidíte, že se to bude realizovat, pokud jde o finanční situaci? Druhá otázka, Dunajská strategie generálně. Dokážu si představit, že splavnost Dunaje, tam, kde je to smysluplné a realizovatelné, je to třeba posunout dopředu. Jak eh, možnost vidíte postoupit dále? A třetí otázka se vztahuje na ty projektové obligace. Hovořila jste o tom, eh, teď vlastně ale nevím, je to konkrétně eh, spojeno s tím pilotním projektem na těch trasách, které jste zmínila, že by to mohlo být už v roce 2013 ukončeno. To bych považovala za optimální na těchto vodních cestách. Děkuji, pan Kama, dvě minuty. Já tady trošku postrádám bilanci to eh, provozu na vnitřních vodách. Samozřejmě ty, pokud jde o Dunajský kanál, tam jsme nedosáhli výsledku. Pouze 20% bylo eh, tehdy dosaženo, 40% eh, nebylo dosaženo a na Dunaji téměř žádný provoz není. A pro problémy, které se tady jmenovala, já si vzpomínám, že už před 30 lety o tom hovořil Konrad Lorenz a protestoval proti tomu a také rakouská vláda to potom topla. Kde čerpáte svůj optimismus, že to bude moci být odstraněno? Především pokud jde o ministra z Bavorského pro životní prostředí, se eh, vyslovil v tom smyslu, že tady nebude existovat žádný kanál. Já vím, že na Rýnu to je smysluplné. Tam to můžete přizpůsobit těm lodím. Pak je to samozřejmě ekologická doprava, ale nejedná se tady pro jednu až dvě lodě denně. Tady tedy musíme postupovat kriticky, musíme si říci, eh, že se to musí realizovat, ale nemůže to být jenom naším zbožným přáním. Jinak to je eh, finanční a přírodní katastrofa par excellence v Německu. A poslední, eh, nemáme žádné peníze. Tady si kladu otázky, jaké projekty můžete navrhnout, na co se budeme soustředovat a co se škrtne. Šelda to může být smysluplné. Ří, Rín, to je také smysluplné, ale právě Dunaj. Už 30 let se o tom jenom hovoří a nic se neděje. A poslední bod. Dokážete si představit, že bychom někde mohli udělat výjimku pro třídu 4, hloubka 2 metry, 2 metry 50 z ekologických důvodů, anebo je to pro vás dogma, že to takto v každém případě pak musí být? Well, Mr. Van Dalen, two minutes, please. Pan Van Dalen, dvě minuty. Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl vrátit k financování těchto projektů a mám k tomu otázku. Obecně řečeno, Investice do vodních cest a infrastruktury, to jsou dobré investice, mají hodnotu, ale musíme být připraveni na dlouhodobou návratnost těchto investic. Je delší ta návratnost, než jsou určité politické ohledy. Musíme tedy zvažovat dlouhé uh, uh, období. Například u nás v Brabantsku existuje Brabantský kanál, a v 19. století William I. s tím tento kanál vystavěl a nyní je velmi úspěšný při kolem kanálu eh, mm, funguje ekonomika a i vláda má z těchto investic velké Mm, velký prospěch a to díky prozíravosti této investici. A mm, jak to vypadá s tím kanálem Straubing-Filshofen? Byla zde udělaná rozvaha finanční, je tady skutečně ta investice, má návratnost, za jakou dobu, jak máme těm číslům rozumět. Děkuji. Paní Tykao, dvě minuty. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat za prezentaci k projektu TNT. Chci se vrátit k otázce Dunaje. Tady dochází k prodlevám, k odkladům a um, to poškoduje, poškozuje navigaci, splavnost. Já jsem ráda, že došlo k podpisu před několika týdny smlouvy mezi Bulharskem a Rumunskem s cílem zlepšit navigaci, eh, splavnost Dunaje a domnívám se, že námořní doprava může, vůbec lodní doprava může eh, probíhat i s ohledem na životní prostředí. A v těch několika situacích, kdy došlo k poškození přírody, to by nám nemělo bránit, aby ostatní členské státy eh, budovaly tento typ lodní dopravy. Já velmi podporuji eh, Dunajskou lodní Eh, vodní cestu a myslím si, že se to dá provádět s eh, péčí o životní prostředí. Eh, chci se zeptat na systém navigace mezi Rýnem a Dunají, protože tam myslím, že bychom měli pokračovat v programu na jády 2014 mm, až 16 a zda bychom měli mít evropskou strategii, měli bychom společně přesvědčit Evropskou komisi. Myslíte si, že k vytvoření takovéto společné strategie k těm vodním cestám. Jaká byla ta poslední otázka? Strategie, celoevropská strategie pro vnitrozemské vodní cesty. Prosím, dvě minuty. Dobrý den, paní Pejs, mnohokrát děkuji za váš příspěvek. Paní Pejs, my jsme se už posledně vyjadřovali téměř ke stejné otázce. Jedná se o následující věc, jedná se o úsek mezi Straubingem a Filshofenem. Já mám několik otázek, které jsem už polozi, položil Evropské komisi, nedostal jsem žádné odpovědi nebo nedostačující odpovědi. Moje konkrétní otázka, tato varianta, paní Pejs, to je opravdu velice velice obtížné. Dopustíte, aby ekologické svazy eh, se eh, domluvili a zveřejnili nějaký posudek, který by se týkal tohoto úseku. V těchto dvou brožurách Evropské komise je to v různých barvách označeno, kdy se začne stavět ten, který projekt. Možná, že bychom mohli udělat mapu, kde bychom různými barvami vyznačili, kolik lodí denně kam a kde bude plout. Samozřejmě, to je velice důležité pro tu trasu mezi Straubinkem a Filzofenem, ale i pro další úseky na Dunaji. Moje otázka tady byla položena a rád bych tedy na ně dostal odpověď. Pan Groš, prosím, dvě minuty. Já vielen Dank. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také za příspěvek i za otázky. Já nechci opakovat to, co řekli už kolegové, co nás zajímá. My tady velice často diskutujeme e, o analýze mezi užitkem a náklady. Možná je to také určité kritérium, s kterými by se měly spojovat projekty, o nichž léta hovoříme. A tady jsme už začali v parlamentu tuto debatu před mnoha lety. Jak to vypadá e, v tomto rozpětí mezi tím životním prostředím mezi efektivitou a možná také snahou vybudovat kompletní transportní síť na evropské úrovni. A moje otázka, bude tady k dispozici také analýza mezi užitkem a mezi náklady, aby bylo jasné, toto jsou náklady, toto je užitek. A za druhé, existuje tady podle ekologických podmínek určitá možnost, e, vznikají tady určité efekty, které by se mohly porovnat anebo mohly by spochybnit určité investice. Já si myslím, že by tady nemělo smysl říci, bude budeme investovat tolik milionů, často miliard do jednoho úseku, když se vlastně dostaneme do toho úzkého místa. A další věc, eh, na kterou se chci zeptat, já si myslím, že to nebude poslední věc. Jak vidíte vlastně určité spojení mezi tím novým návrhem komise a prací, která byla dosud vykonáno? Je to koherentní nebo ne? V mých očích ano, pokud ano, tak bych rád k tomu slyšel vaše připomínky. Děkuji. Než dáme prostor na eh, odpovědi, musím říct, že lituji, že eh, škoda, že nemůžeme nějakou tu vodu dostat od nás z, z ze Spojeného království, protože my ji máme v současné době přebytek k, na, do Dunaje, kde chybí, protože u nás, jak víte, dnes eh, je půl země pod vodou, <laughs> nicméně dávám vám slovo. Já si vzpomínám diskusy zde v tomto parlamentu, kdy zazněl návrh, eh, naopak převážet vodu z Rakouska do Španělska eh, velkým potrubem, ale v Rakousku se to neujalo, eh, nechtěli eh, vodu posílat do Španělska. Ale vraťme se k našemu tématu. Pan Erike, vy jste se ptal na kombinaci ekologických aspektů a dopravních aspektů, jejich propojení, jejich vyváženost. Před každým projektem, pokud zvolíme takový projekt, zda budeme něco konat v oblasti Dunaje, my jsme vybrali ty oblasti, kde je třeba něco dělat a rozhodli, co je třeba dělat. A pokud než začneme s jakýmkoliv z těchto projektů, tak se vždy seznamujeme s eh, ekologickými dopady a k ničemu nedochází a nebude k ničemu docházet eh, pokud by to nebylo v souladu s evropskou legislativou o životním prostředí. A ta legislativa je velmi přísná a vidíme, že je to někdy obrovská práce uvést tyto věci v soulad, tedy životní prostředí a ty ekonomické zájmy, ale stojí to za to, o tom jsem přesvědčena. Kdybych nebyla přesvědčena, tak bych tuto práci koordinátora nedělala. Ale domnívám se, že pokud se nám podaří tyto dva aspekty vyvážit, uvést do souladu, domnívám se, že budeme časem s výsledkem spokojeni. Často zapomínáme, že je třeba se mm, dívat na Dunaj, po Dunají holistickým způsobem. Pokud se zaměříme pouze na dopravu, na vodě, mm, tak to ubere dopravu zemu. My jsme e, pomáhali s projektem organizaci WWF, která se zabývá ochranou přírody, a mm, některé ty, eh, ty, to poškození přírody ne, nelze zabránit, protože to je společný výsledek působení i eh, silnic v těch regionech Natura 2000. A nejenom silnic, také jsou tam železnice, takže nedívejme se na to velmi úzce, jako, jako eh, jako koně, kteří mají klapky na očích. Je potřeba se dívat na ty problémy holisticky ze všech stran a zvažovat všechny eh, dopravní módy. A pokud můžeme omezit dopravu na silnicích či na, železnicích, eh, na železnicích, tak je potom vodní doprava velmi kvalitní alternativou, eh, která může eh, fungovat bez poškozování životního prostředí. A pokud dojde k poškozování životního prostředí, tak jsou zde zajištěny, zajištěny náhrady, kompenzace. Projektové dluhopisy. Ano, Může se to stát problémem, mohlo by se to stát problémem, ale jsem si jistá, že pokud bude možnost vydat tyto dluhopisy a to je skutečně dlouhodobý projekt. To není, eh, neznamená, že po 20 letech ta výstavba, ten kanál mm, zmizí a že se bude znova stavět. Takže ty dlouhodobé obligace by se daly velmi dobře využít, protože je to skutečně dlouhodobý a trvalý projekt. Ovšem otázka je, zda se nám podaří je použít ve správný čas, v včas, zda budou um, připraveny včas. Je tady Evropská investiční banka, která nám s tím pomáhá, nebo která se toho účastní. Z mé vlastní zkušenosti z mého regionu je, ta zkušenost je taková, že zdrojů a peněz je hodně mm, k, dospo, k dispozici. Ehm, a australské Eh, penzijní fondy eh, jsou fondy, které chtějí investovat eh, do takovýchto projektů. Peníze nejsou podle mého názoru problémem. Otázka je, jak se k ním dostat jako k nástroji a jak tento nástroj bude fungovat a jak přesvědčit francouzskou vládu, že to je projekt, který bude projektem, který také přinese pracovní místa. Všechny země kolem Francie, Belgie, obě části Belgie, Valonsko a Flandry, ty investovaly již ve své části hodně právě s tím, že očekávají tento velký projekt a byla by to velká škoda, kdyby eh, ten projekt neuspěl. Společně s belgickým federálním ministrem jsem v roce 2000 3, kdy paní Di Palacio byla komisařkou. Eh, tehdy jsme podepsali dopis, podepsali dokument, kdy se tento projekt zahajoval eh, mm, Eh, bylo to podepsáno s Francií a byl to, byl to projekt, který byl znovu vytažen na světlo, protože jsme měli za to, že mm, eh, je eh, důležitý a, a jednomyslně byl přijat i radou. Takže to bylo velmi důležité a tehdy i dnes v ten projekt věřím. Ale dovedu si představit, že francouzská vláda se tím nyní zabývá. Ta Francie a francouzská vláda má celou řadu finančních eh, problémů a čekáme tedy, jak jejich rozpočtové, mm, eh, rozpočtové jednání dopadne. Již dvě minuty, dobře. Krize, dopady krize na tu část kolem Šeldy, to mm, je zatím ne, nejasné, ano či ne. Doufáme, že celý region čeká na to, že se to eh, přikloní k tomu ano. Eh, I pro eh, celou Belgii je to důležité. Paní ministr se ptala, zda bude něco dokončeno do roku 2013. Ne, to jsou všechno dlouhodobé projekty a budeme rádi, pokud Bulharsko a Rumunsko skutečně přispějí tím svým dílem, eh, co se týče jejich části eh, eh, řeky a nemůžeme očekávat žádné zázraky, nicméně doufáme, že pokud se to podaří, tak se za pár let Eh, dokončíme. Pan Kran, vy jste říkal, že to je o 20 méně. Já vám řeknu, že pokud nebudeme dělat nic, tak tento pokles bude ještě větší. Uh, protože tady nebude žádná spolehlivost, žádná jistota, nikdo nebude investovat do laděř, loďařství, když, ne, když nebude existovat jistota, že, ta, že ty řeky jsou dostupné. Takže když nebudeme nic činit, tak za 20 let nebude žádná lodní doprava na Dunaji. A to by mohlo být velmi závažné takže není možné, abychom nic nečinili, pokud dojde k suchu a pokud nebude ehm, dostatek vody, tak tam nebudou lodě a žádný investor nebude ty lodě kupovat, pokud si nebude jist, že bude moct tu loď používat na Dunaj, že přepraví určitý objem zboží, když nebude mít tuto jistotu, tuto záruku, že tam je návratnost té investice do lodi. To dělají obchodní společnosti. Pokud jim ne ne, nenabídneme řeku, která je spolehlivá, kde je určitá jistota, tak nebudou, nebudou fungovat. Takže ta stávající situace, že tam je pokles té dopravy, ne, me, neberme jako důkaz toho, že bychom neměli nic dělat. Naopak jako výzvu k tomu, abychom něco činili a tím to naopak naroste. Možná, že tehdy tam bylo více vody. Ale pokud nic nebudeme dělat, tak tam nakonec doprava nebude fungovat vůbec. Vy jste také říkal, že bavorský eh, ministr životního prostředí byl proti. Možná je to pravda, ale já jsem se setkala v Berlíně s federálním ministrem životního prostředí a tam je zájem, takže to je potřeba, aby došlo k, jaksi k vyřešení na úrovni samotného eh, Bavorska. Na to já nemám žádný vliv a musíme počkat eh, na to, jak, eh, jak ten zápas těchto dvou stran dopadne. Pan Fandále, analýza při, nákladů a přínosů. Ta analýza je, je a je velmi pozitivní. Uh, v čem spočívá. U velkých projektů, a takové projekty v Nizozemsku máme eh, často, eh, na jednu stranu dáme všechny náklady a na druhou stranu všechny eh, přínosy a všechny zisky a dá se zvážit či usoudit, zda je to v rovnováze. A tady ty, pokud ty náklady jsou příliš velké a nevyváží ty přínosy, tak takový projekt eh, selže. Eh, a tento, tato analýza cost-benefit byla provedena i u té části eh, Straubing-Filshofen a je velmi pozitivní. Paní Tykau, já se domnívám, že projekt Najáda, Najády je velmi mm, cený. Eh, je to projekt, jehož cílem je to, aby lodě byly eh, ekologičtější, aby byly vybaveny ekologickými motory a eh, aby tyto lodě byly k dispozici dostupné na trhu. Jak tady má pan Kramer pravdu, že je potřeba přesvědčit i eh, silniční dopravce a výrobce pro silniční dopravu, že mohou tež dovážet po vodě. Ne vše je potřeba dovést velmi rychle, jako, pos, jako je nutnost dovážet určité čerstvé zboží po silnici, ale spousta zboží lze dovážet provést po eh, vodě a ten projekt na Jády je dobrý eh, při ehm, ehm, konstrukci nebo při, přispívá k těmto vytváření těchto ekologických motorů a je také cený v oblasti vzdělávání. A ještě jedna důležitá zde otázka tady byla k té části Straubing Filshofen. Mě ta otázka překvapily, protože my máme monitorovací skupinu a té monitorovací skupině jsou známí eh, odborníci na životní prostředí a za tři měsíce a nevím, jaký ten výsledek bude, pozitivní či negativní, ale za tři měsíce eh, někdy v březnu by měli předložit tento monitorovací výbor svůj výstup a myslím si, že to bude jednoznačné hodnocení, přímé hodnocení v tom smyslu, zda tedy pokračovat či nikoli. A pak budou všechny informace na stole a každá eh, ekologická skupina se může s tímto seznámit. Takže my máme monitorovací skupinu speciálně určenou k monitorování poškozování životního prostředí. Byla tu námitka, co se týkalo Run My Donau, ale ne k té práci, která probíhá. <clears throat> Omlouvám se, kolegové, nepouštějme se do těchto detailů. A ještě tu mám jednu otázku. Eh, kde se předpokládají nová problematická místa, úzká místa. A byla zde otázka na určité výjimky pro, ta, ta, pro taková problematická místa neboli botlneky. Eh, můžeme to mít kdekoliv na celé na celé, na, po celém Dunaji, ale nebudou na to evropské peníze u těchto výjimek. Celá, celý Dunaj uh, by mohl být přesunut do kategorie 4. Ale pokud to má být ziskové pro, eh, eh, pro společnosti, o tom bych pocho, pochybovala. A pokud bude příliš mnoho těchto úzkých míst, těchto problematických míst, toho se bojíme zejména v Maďarsku, protože maďarská vláda je mm, velmi váhá s podporou eh, a velmi se toho obávám, že budeme mít vlastně celý Dunaj připraven, ale ne ta část v Maďarsku. A myslím si, že to celý ten náš projekt je velmi uh, Eh, eh, rozumný, je to skutečná evropská síť, nejsou to sítě jednotlivých eh, států a myslím si, že bude to fungovat. Já musím za pár minutek odejít, vím, že je to mm, nezdvořilé, ale naše vláda končí, odchází, musím se k ním připojit. Já tomu rozumím, chápu to a já bych též doufal, že, že by se naše vláda případně též loučila. Děkuji všem, děkuji vám. Děkuji vám, Karlo. E, trošku máme spoždění, což není vaše chyba, je to také moje chyba. A já zde vítám zástupce Polské regionální agentury Eh, kteří jsou zde, kteří naslouchají našemu jednání a nyní dávám slovo panu koordinátorovi Vinkovi, kterýmu, kterému dávám 10 minut, protože jeho téma je jednodušší. Prosím, máte slovo. Eh, Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji za pozvání. Rok 2012 byl velmi nabitý i pro nás a podařilo se nám za podpory komise učinit několik kroků správným směrem, abychom zlepšili interoperabilitu železnic. V roce 2012 eh, se stalo nejprve to, že Evropská komise přijala sdělení o technických aspektech interoperability a v Dubnu potom bylo zasedání MOV, MOU v Kodani. To pro nás bylo velmi důležité, protože jsme potřebovali nejprve specifikovat, že do těch stanovených termínů budou tyto linie plně kompatibilní. Tak tomu se ještě dostanu za okamžik. Jde o zlepšování technické spolupráce a o soulad mezi různými systémy dodávané různými dodavateli a také o jejich testování. A také nám jde o zlepšení konkurenceschopnosti železnice jako dopravního modu, způsobu dopravy. Není to pouze jenom otázka softwaru, hardwaru, ale je to také problém technické konstrukce, jak eh, tedy vlaků samotných, ale infrastruktury. A také jde o harmonizaci všech těch schvalovacích eh, postupů, eh, které jsou v Evropě rozstříštěné a nese to sebou obrovské náklady a také časové prodlevy. Důležitá věc také z Dubna bylo, byl podpis doporučení Evropské agentury pro železnice, to se týkalo baseline ne, nebo standardu 3. V minulosti to eh, byl jiný standard, ten se teď změnil, protože vyvstala řada technických otázek, protože například v Německu eh, s tím měli problém a proto 2008 jsme přislíbili, že budeme pracovat na definici standardu 3, baseline 3, který by měl zajistit tyto základní funkce. A kromě toho jsme v roce 2008 slíbili, že to e, všechno dotáhneme do roku 2012. Dokonce já jsem velmi rád, že všechny zúčastněné strany, všichni, kteří se na tom podíleli, skutečně byli schopni to e, do 16. dubna Eh, dotáhnout do konce. Teď to tedy máme k dispozici a podle mě to je důležitý krok, který by měl interoperabilitu zajistit. Také to posiluje důvěryhodnost eh, našeho eh, odhodlání nebo naší vůle na těchto věcech pracovat teď. České státy nám mnohem více věří, že na tom budeme na těch RTMS dále pracovat. Díky tomu máme více flexibility u infrastruktury, ale kromě toho máme také větší flexibilitu u nákladů Pořád tady ale panují určité rozdíly a my jsme rádi, že toto, tento nový standard umožňuje větší flexibilitu, eh, i přestože ty systémy ve členských státech se někdy liší. Takže to se nám podařilo, všichni jsme se na tom podíleli. A teď, co můžeme čekat v blízké budoucnosti? Je tady řada zemí, které se teď eh, eh, rozhodly, že eh, signalizační systémy teď přejdou na nový standard, Dánsko, Nizozemsko, že eh, to jsou státy, které, a jsou tady i jiné, který, které uvažují o přechodu na RNTMS. Eh, to už je bráno jako fakt, jde teď jenom o implementaci a eh, některé problémy, které s tím ještě souvisejí. Velkou změnou je také to, že Německo změnilo svůj přístup v tom smyslu, že je teď otevřenější Já jsem měl mnoho eh, schůzek eh, s německými zástupci o železnice z vlády a tak dále. Hodně jsme diskutovali o výhodách a nevýhodách tohoto nového systému. A teď eh, už je i německá strana přesvědčena o to, že to je výhodné, přestože ještě pořád nemáme nějaké, nějaký formální souhlas, tak jsme si relativně jistý o tom, že jak německá vláda, tak i Deutsche Bahn, že u toho koridoru 1 Rotterdam-Ženeva eh, to tak eh, bude eh, fungovat. A jakmile to bude hotové u koridoru 1, tak to bude moci použít také u dalších koridorů v rámci toho evropského, celoevropského plánu. Je potřeba ten standard stabilizovat, už sice existuje, ale také musíme získat zkušenosti s jeho provozem nebo s jeho fungováním. Doufáme, že se tím budou inspirovat i ostatní. A potom jde i o určité interference mezi GSSMR, což eh, si bude vyžadovat navázání patřičných kontaktů také s telekomunikačními společnostmi. Koncepce koridorů eh, již existuje pro nákladní dopravu. příslušném nařízení jsou uvedeny eh, všechny eh, technické předpisy. A pokud chceme, aby to bylo završeno úspěchem, tak je potřeba splnit určité základní podmínky, tedy kompatibility mezi eh, kolejemi nebo trasami a vybavením ve vlacích. Zvyšila se nám flexibilita, potom jde o vybavení koridoru v souladu s tím celoevropským plánem rok 2015-2020 já jsem pragmatický, takže vím, že pro řadu zemí to bude problematické, aby ty termíny dodrželi, ale očekáváme, že budeme reagovat na jejich komentáře nebo připomínky a pokusíme se to vyřešit eh, ku prospěchu všech. Většinou ty státy mají nějaké finanční eh, problémy, které jim brání v tomto. Eh. Jde také o zjednodušení schvalovacích postupů, o snížení nákladů na NTMS to, o tom už byla řeč u těch eh, vnitrozemských vodních cest. Měli bychom si eh, více všímat, jaké eh, finanční rozvahy jsou přiloženy k těm plánům na rozvoj a k těm koridorům na nákladní dopravu. Tady vás mohu ujistit, že jsme na to připraveni na úrovni koridorů. Máme dvě úrovně organizace pro provoz těch koridorů. Jednak je to výkonná rada, tam jsou zástupci ministerstev. A dále tam máme řídící výbor, který to fakticky řídí a připravuje ten business plan. I v komisi máme dvě vrstvy Jednak máme takzvaný screening committee, který eh, se snaží řešit všechny technické problémy, které neustále vystávají a dále tady máme skupinu pro koridory, která monitoruje implementaci nejenom RNTMS, ale i eh, dalších oblastech, Takže jsme na to plně připraveni jak v komisi, tak v rámci těch eh, koridorů. Co teď Mm, budeme dělat eh, v příštích eh, letech, tedy v roce 2013, zejména mohli bychom pokračovat v investicích. A já jsem také velmi rád, že v roce 2007 eh, jsme požádali o 500 milionů, to jsme také dodrželi, nepřekročili. A to byla ta obálka, která nám e, stačila na to, abychom provedli to, co jsme e, měli za úkol provést, ale e, samozřejmě těch investic tady více, protože se tam podílejí i ty regiony. A když se podíváme na celkovou investovanou částku, tak je to asi 1 až 1,3 miliardy euro. My teď budeme dále pokračovat v koordinaci těchto investic Chceme se vyhnout eh, řešením, která by byla čistě národní, která by nebyla v souladu s systémem RTMS. Takže to se snaží, na to se snažíme dohlédnout. Chceme co nejvíce rozšířit používání standardizovaného vybraní RTMS, aby bylo možné migrovat na standard 3. o samotných. Musíme postupovat velmi systematicky. Také musíme zajistit eh, spolehlivost kapacity infrastruktury, také musíme dbát na vztah mezi koridory a terminály, protože to jsou ta rozhraní mezi různými způsoby dopravy a také musíme poskytnout nediskriminující přístup k těmto koridorům. Takže ještě předtím, než eh, skončím, tak bych se chtěl zmínit o jedné otázce, o které jsme diskutovali s ostatními koordinátory. Musíme zlepšit naši komunikaci, zejména u železnic, o tom, co vlastně děláme a jaké jsou výhody naší činnosti a co to přináší místním komunitám. To zatím podle mě není dostatečné, není to přesvědčivé minimálně u té železniční dopravy. A otázky, které nás čekají v budoucnosti, to je další rozvíjení sítě. A závěr eh, toho všeho My jsme teď eh, na tom technicky vzato nejlépe na světě. Eh, velmi pozitivně to vnímá celý tento sektor. A další věc, a to byla moje hlavní priorita, když jsem eh, přijal nabídku stát se koordinátorem, abychom se dostali do bodu, kterého už nemůžeme ustoupit. A eh, dnes vám mohu zodpovědně říci, že už v tom bodě jsme. Jsme v bodě, eh, ze kterého už ne, nemůžeme vrátit zpátky a to podle mě předznamená má celou budoucnost pan Groš, pan Alkadraj, pan Majc a další. Prosím opět o dvě minuty abychom mohli se dostat ještě k reakci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto zprávu z oblasti, kde už celá léta víme, že to není jednoduché. A to, co je těžké na té situaci je to, že všichni jsou přesvědčeni o tom, že my na evropské úrovni musíme koordinovaně pracovat a musíme vidět také přímý užitek proto tedy k poslednímu bodu a já si myslím, že tento parlament více než častokrát dobře komunikoval výhody evropské sítě v železniční dopravě. Jsou to výhody pro dopravu jakožto celek. Bohužel se zdá, že jednotlivé země nejsou přesvědčeny o těchto výhodech, jinak by to samozřejmě úplně jinak realizovali. Za druhé, financování. Moje otázka. Slyšíme z různých zemí, také i z naší země, Tedy například eh, slyšíme zprávy, jak vypadají rozpočty, které se dramaticky zkracují, snižují a proto musím říct, si tady máme eh, nezaručenou ani tu minimální výši, abychom mohli hovořit o určité bezpečnosti, která je spochybněna. Jak to vidíte v jiných zemích, jak vidíte všeobecné dopady na tento způsob dopravy, který potřebuje investice a tam, kde nedochází k těm dramatickým zásadním škrtům v rozpočtu. A na poslední hovořil jste o to dohodě podepsané v Kodani. Samozřejmě, že by mě těšilo, kdyby to byly podepsali všechny země, kdyby to podepsali nejenom v společnosti, ale i ministři. Vy jste zmínil Německo. Německo je otevřené, vstřícné vůči tomuto tématu, ale jak to vypadá s ostatními velkými partnery, kteří zatím nepodepsali? Vidíte tady určitou šanci? Je to pro mě opravdu elementárně důležité, pro diskuzi o transevropské síti, kterou chceme vybudovat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. chtěl bych poděkovat za to, že jste optimista a také to, co jste řekl o Německu, je důležité i pro nás. Především před rokem jsme slyšeli hodně kritiky na adresu Německa. Teď se ovšem ukazuje, že koordinátor má také velice důležitou funkci. Takže já si myslím, že se musíme snažit přesvědčit o NTMS další lidi. NTMS to je samozřejmě infrastruktura, je to přepravovaný materiál, kde vidíte ty největší výzvy. Uh, Eh, pokud jde o investice do infrastruktury. A samozřejmě vlaky musí mít také příslušnou technologii. Pak eh, jste také poukázal na tu skutečnost, že technická interoperabilita prostřednictvím RTMS také zatím ještě není dostatečná, protože je tady celá řada administrativních formalit. A to nemá přímo nic společného s vaší rolí, ale rád bych věděl, Eh, něco z vaší zkušenosti eh, jakožto koordinátora pro RTMS. Jaké funkce eh, musí přejít na evropskou úrovni v této souvislosti, úroveň v této souvislosti? A vidíte tady ještě dopady na náklady, na ceny, protože to je velice důležité pro mnoho zemí. Děkuji, dále. Děkuji. Všichni víme, že RTMS je velice důležité pro další rozvoj. My chceme evropskou železniční síť, kde budeme mít vysoké technické vybavení. Je to jasné, já jako Němka se zmiňuji o Německu. Řekl jste, že jsme vstřícnější, ale zatím se nic nepodepsalo. Co si myslíte, kdy se to bude píše a kdy se posuneme dopředu? Tak samozřejmě v Německu se pracovalo s jinými systémy, s jinou technikou, což nepomůže pomůže interoperabilitě v celé Evropě. Další otázka, jaké ostatní země dělají ještě velké potíže? Vy jste tady řekl RTMS, pro většinu vlád je už přesvědčivé v tom smyslu, že je to dobré, ale také jste řekl, že je třeba dále zlepšit komunikaci a přesvědčit další členy o těchto výhodách. Koho musíme přesvědčit a jak tomu můžeme přispět? Dále jste také řekl, že je třeba se pokusit vyhnout se čistě národním obcím a je to tedy něco, co už Německo plní, anebo se na to musí ještě dát pozor? Já jsem tady hovořil, že o tom zatím není problém, e, proto tedy děkuji za tuto přednášku i za to, co jste zatím udělal, protože tady e, nehraje důležitou roli e, to, kde tedy máme ještě potíže. Vy jste opakovaně řekl, že Německo už je vstřícnější, to je možná pozitivní, podepsalo se šest smluv, teď se jedná o jeden koridor. Tady se ptám také komise, děje se tady něco v tomto smyslu? My jsme skromní, my se těšíme, když, nebo těší nás, když se to neomezuje jenom na jeden koridor, ale otázka je, kdo to bude koordinovat. A Můžete to vy takto dělat? Může ERA dělat lokomotivy, může dělat eh, ty e, další systémy, anebo se to bude dělat, bude dělat na, jednotlivý, na úrovni jednotlivých států? A budou tady kompetence odevzdány e, centru, a nebo se tady zohlední to, že jednotlivé části nejsou kompatibilní? Mělo by to být kompatibilní všemi směry, ale zatím k tomu nedochází. Průmysl hraje důležitou roli, který se, e, průmysl se samozřejmě také musí dívat na přidanou hodnotu a šest e, tisíc kilometrů je vždycky úsek, po kterém se musí za pomoci RTMS eh, jezdit. A moje otázka, jak to vypadá eh, s pro- problémy s telefonickým vedením? Ty poruchy už byly eh, odstraněny nebo ne? Řešení zatím nevím. Vy ho máte? Děkuji. Pan Kantian, dvě minuty. Děkuji panu Vinkovi za velmi optimistický pohled na věc a mám dvě konkrétní otázky. Za prvé, návrh komise, který leží před námi, tento návrh zatím neupravuje eh, roli koordinátora pro ERTMS. Eh, e Zatím se to dělí mezi těch deset koordinátorů, kteří mají na starosti ty jednotlivé koridory. Nebude to destabilizující, pokud bude tato funkce takto rozdělena mezi eh, ty koordinátory jednotlivých eh, koridorů. To bychom chtěli vědět co nejdříve. Za druhé, ve vaší prezentaci jsem si všiml myšlenky evropského pasu či průkazu a zajímaly by mě k tomu nějaké detaily. Myslím si, že by to bylo tento průkaz u interoperabilních systémů velmi užitečný. Děkuji, pane Vinko za váš příspěvek a za práci, kterou jste dosud vykonal. My to sledujeme, je to skutečně excelentní. Mám dotaz. Jednu otázku už položil můj kolega a takže moje otázka. Jak to vlastně vypadá vůči chování eh, vůči Německu? Já jsem z emocionální diskuze se špičkami německých železnic eh, zjistil a ptal jsem se jich také, proč se teď v podstatě zdržuje zavedení RTMS. Hovořilo se o technické realizovatelnosti a bezpečnosti dat. Já jako laik nemohu dát odpověď na to, jaké informace eh, k tomu máte a jaké informace nám můžete dát k dispozici, pokud to vůbec je možné, abychom o tom mohli jednat. Karl, if you could have a go at those and Děkuji, to byly všechny otázky a dávám nyní prostor panu koordinátorovi na odpovědi. Otázka, kterou kladl pan Groš, co se týče financování, já bych trval na tom, že to, co jsme učinili eh, v minulosti, v minulém rozpočtovém období, kdy jsme měli specifickou investici ve výši 50% do R- eh, RTMS a to by mělo být zachováno. A ta investice je nejenom pro infrastrukturu, ale také technické vybavení na palubách. Ti provozovatele potřebují v tom přechodném eh, období, kdy budou budou přecházet na RTMS, potřebují vybavit a, a ty své vozy a když nebudou motivováni, tak to neučiní. E, za druhé, měli bychom tedy motivovat i e, provozovatele, aby přijali baseline 3, aby byli co nejflexibilnější zda budeme mít možnost přesvědčit další členské státy, aby se přidali, já si myslím, že to zatím, že není problémem otázka přesvědčit eh, ostatní, protože teď již máme ten systém, ale eh, oni se vlastně zabývají tím, co dělá Německo, protože Německo má eh, na svém území čtyři koridory a pokud se k tomu Německo nějak postaví, že třeba přijme RTMS, tak to bude motivace pro další členské státy, aby se připojili. A v tomto smyslu je to daleko přesvědčivější, než abychom nějak jednotlivě přesvědčovali mm, naší mm, komunikační eh, aktivitou. Co se týče Německa, já jsem optimistický, protože tady je, toto je jediná cesta, jak se ubírat eh, ku předu a vidíme zde změnu postoje. Máme přístup k ministrovi a k ministerstvu a já doufám, že alespoň pro koridor 1 je to otázka několika dnů. Není to otázka již týdnu či měsíců, skutečně dnů do, eh, do uzavření dohody pro RTMS v koridoru 1. A jakmile to budeme mít v koridoru 1, začneme hovořit o dalších koridorech a do, koridorech a do eh, roku, konce roku 2013 doufám, že budeme moci předložit lepší informace k těm způsobům řešení. Eh, je zde stále celá řada odlišností v jednotlivých členských zemích, protože mají své vlastní právní úpravy a přesvědčit je, eh, aby od toho opustili, aby přijali evropskou legislativu, to je někdy velmi obtížné. Ale to, že tu máme povinnost a závazek ehm, nastartovat RTMS do konce roku, to je takový psychologicky přesvědčivý argument, eh, aby se ostatní přidali. Na druhé, Eh, straně máme výbor na úrovni komise, kde jsou zástupci členských zemí. Opět touto cestou můžeme na ně tlačit a přesvědčit je, aby šli naší eh, cestou. A eh, někdy, celé, mnoho zemí nyní mění své celko, celko, celkově ten svůj systém na RTMS. A to bude již jedna z priorit, tak aby se i uh, snížily náklady jak přímé finanční, tak i časové investice. té, těm formalitám otázka toho, jestli zde máme nějaké navýšení díky objemu nebo úspory díky objemu. Ehm, pokud to je opět, pokud všechny země toto standardní vybavení přijmou, pak ano, pak ten objem bude úsporný. Eh, opět komunikace s dalšími zeměmi. Jakmile bude podepsána smlouva s Německem, tak se domnívám, že to skutečně postrčí ostatní země a motivuje uh, je možná, že některé země budou váhat, ale určitě budou se inspirovat eh, Německem, protože eh, Německo a jeho rozhodnutí je velmi důležité. A v tomto smyslu si myslím, že všechny ty komunikace, přesvědčování, národní úřady, vnitrostátní úřady, to doufám, že se částečně vyřeší, ne úplně a ne zcela jednoduše, eh, částečně vyřeší díky těmto změnám v postoji německých, německé vlády. Eh, pan Kramer se ptal na šest koridorů. Začněme s tím jedním a potom se, eh, potom se vydáme cestou k těm dalším koridorům. Je to ten postupný proces, kontinuální eh, proces, kdy přesvědčujeme ministerstva, přesvědčujeme odpovědné osoby, přesvědčujeme úřady. Uh, vlastně otázka spolupráce s průmyslem a s eh, firmami. Vy jste říkal, že žádný z těch místních provozovatelů ne, nepokryje celou 600 kilometrovou trasu. Um, uh, což, by se, což bude vyřešeno. Co se týče interferencí či nějakých zásahů, interferencí jsou určitá řešení, ale ta jsou nákladná a takže revidujeme celý ten systém předtím, než hledáme technická řešení, snažíme se dosáhnout uzavření smluv s eh, telekomunikačními firmami, co se týče těch interferencí. Uh, Eh, dále zde byla kladena otázka na koordinátory všech těch ko eh, koridorů, eh, zda nedochází k určitým problémům. Já řek, vyslovím svůj osobní názor. V této fázi máme-li zaručit technické plnou technickou implementaci domnívám se, že nepotřebujeme jednotného koordinátora eh, dlouhodobě po dobu sedmi let, ale řekněme první dva roky, dokud se nedostaneme alespoň do fáze, kdy bude plná implementace na koridoru 1 a kdy bude fungovat. Pak budeme potřebovat, do, do té doby budeme potřebovat koordinátora pro Eh, RTMS, ale poté bude již zkušenost a znalost eh, dostatečná a budou to zvládat ti jednotliví koordinátoři. Já osobně bych navrhl, že by měl tento koordinátor ještě zůstat na dobu dvou až tří let eh, byla zde otázka, proč německé želez, nice byly tak váhavé s přijetím tohoto systému. Neváhali s ohledem na ten samotný systém, ale je to spíše problém financování. Oni měli určitý rozpočet na investice a bylo obtížné tuto investici navíc do toho investičního rozpočtu zapracovat. A tudíž eh, to řešili s ministerstvem, jak financovat tento projekt a to trvalo. Děkuji. Dalším prezentujícím je pan Valente di Oliveira a dávám mu též 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Možná víte, že máme do dneška 19 těchto projektů. Which have been already implemented, representing a total investment. Uh, Představuje to celkové investici ve výši asi 1 miliardy euro. Tyto mořské dálnice představují velmi silnou platformu pro zavádění technických konceptů a také by mohly zlepšit provozování námořní dopravy a zlepšit jejich integraci do dopravního procesu. Máme deset eh, těchto projektů na zlepšení mořských dálnic. a devět ehm, dalších dodatečných projektů, které by měly přinést další eh, výhody v budoucnosti. Rozvoj těchto mořských dálnic eh, dopadl zejména na čtyři hlavní oblasti. Je to přístavní infrastruktura, informační systémy, efektivita námořní dopravy a dále zlepšení propojení mezi přístavy. Nejprve nám šlo také o to, jak podpořit inovace, jak eh, zlepšit infrastrukturu a také, abychom dále podpořili rozvoj technologií LNG, tedy kapalného zemního plynu. A doufáme, eh, že, nebo do, myslíme si, že jsme dosáhli praktických výsledků v roce 2012. Naši jde nám spíše o sjednocování než o další tříštění. Zaměřujeme se na prováděcí předpisy, operativní standardy a také Eh, vytváření měřítek a standardů pro tyto provozy. Snažíme se také hledat koordinovaná evropská řešení. Úspěchem bylo podle mě zvýšení povědomí zúčastněných stran a zlepšení eh, chápání některých komerčních aspektů Jde tedy o propojení například mezi Baltským mořem. Dále jde o lepšení ochrany životního prostředí, bezpečnost dopravy. To všechno se promítalo do spolupráce například v oblasti také jaderské, jaderského moře. Tady jde o lepší propojení mezi různými přístavy, o slabých míst a tím pádem zlepšení atraktivnosti těchto oblastí. Jde tedy o Sidomoří, o Černé moře a další oblasti. Mořské dálnice by měly využívat eh, nové implementační nástroje, využívat eh, programů financování, jako je ten T, Marco Polo, strukturální fondy a programy Evropské investiční banky. Každý eh, z nich se specializuje na určité činnosti. Marco Polo například na dopravu, dál další programy jsou tady na zlepšování infrastruktury, a potom jde také o logistická centra. Ten T má v rozpočtu asi 300 milionů eur na e, mořské dálnice pro to období 2007 až 2013. nové eh, finanční, v novém finančním období se očekává, že dojde k navýšení prostředků na tyto účely. Vzhledem k tomu, že externí obchod Evropské unie probíhá z větší části po moři, jakož je značná část eh, interního eh, evropského obchodu. Naše cíle jsou následující. Hladká eh, integrace koridoru TNT, vnitrozemská propojení, single windows, implementace směrnice 65 eh, do roku 2015 LNG tankování, dále oblasti kontroly emisí síry, Doufáme, že to brzy bude české státy schváleno. Třetí cíl je využití tržních příležitostí v rámci SECA, tedy Jde o znovu vybavení starých lodí. To by mohlo být velkou příležitostí pro loděřský průmysl. Dále jde o zlepšení bezpečnosti tím, že budou přijímány dobrovolné standardy bezpečnosti. Brzy bude také zveřejněna výzva pro projekty, pro prioritní akce, to je, vede k velkému zájmu. Mělo by proběhnout testování některých projektů, ale doufáme, že to neohrozí hospodářskou soutěž. A doufáme, že to zlepší fungování tohoto způsobu dopravy hned po dokončení pilotních projektů. Tím, že poskytuje podporu a složité technické nástroje, Ten tý eh, podporuje inovace eh, v této oblasti také eh, logistické a tím přispívá k konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu. A proto je to klíčový prvek růstu a prosperity. Abychom plně využili tohoto potenciálu, který nám nabízejí dálnice dálnici potřebujeme více zdrojů v tom současném finančním rámci. Tak to představuje jenom 3,5 těch, té celkové částky, což je asi 500 milionů. To je evidentně nedostatečné pro to by to úspěšně mohlo pokračovat v příštím období. Pamatuji si na dohodu SEKA a to podle mě bude mít velký dopad. Mr. Kanchan, Mr. Alcadroy, Mrs. Meissner, Mr. Kramer, Mr. Rike. It's all two minutes each anyways. Uh, Prosím všechny řečníky pouze o dvě minuty. Pan Kančan, dvě minuty. Grazie eh, de Oliveira per l'ottimo lavoro. Děkuji za přednesení vaší zprávy. Já se domnívám, že mořské dálnice jsou naprosto klíčové pro rozvoj trhu a je potřeba rozvíjet tyto projekty se třetími zeměmi a měli bychom v tom postupovat důrazněji. Vedle toho je potřeba koordinace jednotlivých aktivit. Vy jste eh, doporučujete rozvíjet logistické propojení s Afrikou a s Dálným východem. Na druhé straně i jako eh, zákonodárci musíme tuto politiku podpořit politiku ve vztahu k třetím zemím. Vy jste eh, zmiňoval 70 ve vztahu k vnitřní eh, dopravě, a to zejména v oblasti Středomoří. Takže naše politika v oblasti této námořní dopravy musí být velmi důrazná. Při koordinaci investic je třeba vzít potaz právě propojení s třetími zeměmi a zároveň se vyhnout riziku, že zanedbáme tyto vztahy tři, s třetími zeměmi, protože se budeme příliš zaměřovat interně a že bychom o tyto návaznosti s třetími zeměmi přišli, je tudíž klíčové Eh, se zaměřit zejména na politiku propojení přístavu. Pan Kadrahují, dvě minuty. Děkuji. A děkuji panu koordinátorovi za jeho úvod. myslím si, že jsme si již prošli tou pionýrskou dobou této, této oblasti, těch námořních dálnic a nyní bychom měli vyhodnotit, zda ty investice mají skutečně ten pozitivní dopad na obchodní toky, na růst v těch jednotlivých přístavech, které jsou v tom projektu zapojeny vzhledem k eh, rozpočtům, které máme a které ty peníze jdou na velmi různorodé projekty, infrastruktura, informační systémy, a zejména u těch informačních systémů, tam bychom si měli říci, zda eh, je zde i výměna osvědčených eh, praxí, zda vlastně nevymýšlíme něco, co již bylo vymyšleno, tak aby docházelo k větší integraci. A co se týče budoucnosti, zajímala by mne vaše rada, co se týče nadcházejícího investičního období či finančního období eh, ve smyslu priority priorit. Chceme se zaměřit úzce na jednu věc a nebo chceme pokračovat stejným způsobem, tedy ubírat se mnoha směny. Směry paní Meissner, prosím dvě minuty. Děkuji. Děkuji vám za vaši zprávu. Vy jste správně řekl, že 90 až 95 exportu a importu jde po mořských cestách. Je to velice důležité. Dnes tedy hovoříme už o evropském mořském prostoru bez hranic. Samozřejmě nejsou tady žádné viditelné hranice, ale je třeba ještě mnohé v tomto směru udělat. Jednak je to kooperace mezi přístavy, to jste zmínil. Samozřejmě, že přístavy si vzájemně konkurují, pokud jde o severní a jižní přístavy. Vidíte nějaké možnosti? možnosti, jak ovlivnit lepší kooperaci mezi přístavy. Jak už bylo řečeno, mnohé už docela dobře běží, i když se tady konkurence samozřejmě nadále rozvíjí, ale e, potom jste ještě zmínil Green Shipping LNG. V tomto případě se především zmiňujeme o prostoru Balckého moře a také Severního moře. Od roku 2015 tady budou samozřejmě jiné mezní hodnoty, eh, pokud jde o obsah síry, jaký eh, vliv byste měli, nebo co byste viděl vy, jak bychom toto mohli ovlivnit, jaké bychom tady mohli vybudovat infrastruktury například v holandských přístavech. Já si myslím, že je to dobrá varianta pro námořní dopravu budoucnosti, která by měla být čistší. A samozřejmě integrovaná námořní politika, to je velice důležitá věc, protože tento způsob dopravy se bude rozšířovat a ta, pak tady to hraje samozřejmě velice důležitou roli i pro zdraví eh, moří. Je, eh, Tady se o tom zmiňoval i pan komisař Manaky a možná, že tohle to nebylo vaším úkolem, ale přesto by mě to zajímalo. Já děkuji také za tuto eh, přednášku. Já si myslím, že je to velice důležitá trasa, o které jste tady hovořil, která chybí. Eh, to bylo samozřejmě trošku eh, omezeno, nevíme zatím, kde to bude. Jedná se o tu trasu blízko Rostoku Eh, například eh, tady musím zohlednit také emise, které jsou například v Benátkách strašně vysoké, eh, větší dokonce nežli v Berlíně od automobilové dopravy. Potom se tady jedná o spojení Řecka k Černému moři. Tady samozřejmě už existují cesty, ale teď by se muselo jít přes Turecko. Tady by byla velice zajímavá varianta využít při stavu Bulharsku a Rumunsku. Jaké konkrétní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 projekty tady existují a jaké emisní hranice tady už byly zmíněny. Tady určitě o tom budete hovořit. E, jak to vidíte vy? Je to nejenom problém středního zemního moře a Balckého moře, ale je to samozřejmě e, velký problém všech moří, protože to je něco podobného jako skládka. E, v Německu máme také tu situaci, která samozřejmě zřejmě eh, není jenom politikou celoněmeckou, ale je to politika, která se týká jednotlivých spolkových zemí. Jedná se tady také o celoevropskou kompetenci. Vidíte to stejným způsobem, anebo je to eh, takové eh, otázka, kde se, která je příslušná pro jednotlivé země jenom? Děkuji, pane předsedo, srdečně děkuji koordinátorovi Předtím, než položím otázku, tak chci říci, že vůči těm eh, vodním cestám se stavím velice pozitivně. Jaké problémy tady máme, o kterých jsme hovořili, nevíme vlastně, do jakých kategorií bychom je měli rozdělit. Jedná se tady o ustanovení, o financování, jedná se tady o 40 přístavů a samozřejmě je třeba ještě vyjasnit otázky infrastruktury u těch přístavů, které nejsou zaměřeny na tyto mořské dálnice, abych tak řekl. To byla na jedné straně ta politika, na druhé straně máme integrovanou politiku a také průmyslovou politiku, energetickou politiku a jedná se zde také o politiku sousedství a ekologickou politiku. To je tedy rozhodující věc a může to být i sporný bod. Jsou to politiky, které přesahují vzájemně hran, vzájemné hranice. A je třeba si celek představit jako určitý koherentní eh, celek teď tedy od přístavu k přístavu, od terminálu k terminálu. Já teď tedy nevím. To jsou různá místa, eh, kde musíme eh, vlastně eh, tuto otázku probrat. Tady jsme už měli něco, co se týkalo této politiky, eh, co se týkalo také splavnosti, co se týkalo energetické politiky a podobně. Já to považuji za velice komplexní téma. Děkuji, pane předsedo. Chci také srdečně poděkovat koordinátorovi za jeho prezentaci a chci položit otázku, která se bude zabývat eh, dalším obdobím mezi lety 2014 až 2020. Co nám tedy můžete doporučit tady na základě toho pokroku v oblasti projektů? Tady máme velké naděje v tom smyslu, že získáme nástroj na financování, ale musíme si také uvědomit, že to celé musí být také zohledněno hospodářsky. A pak tady existuje celá řada projektů, které jsou považovány za ekonomické projekty, když to ty ostatní potřebují ještě další podporu. Já bych tedy, eh, já se tady chci dozvědět, jaké nástroje by mohly být v tomto smyslu zajímavé. A pak se tady ještě jedná o to nové období 14 až 2020. Tady musíme využít určitých synergií mezi dopravou, energetikou a tímto sektorem pro energetiku. Vidíte tady ještě nějaké další možnosti pro vytvoření synergií? Je tady nějaká představa, jak tyto synergie podpořit? A pak ještě něco podobného, co už tady bylo řečeno mým předřečníkem. Chtěli bychom jasně naznačit Zda se má jednat o projekty, eh, které mají infrastrukturu služeb, anebo jsou to projekty, které by eh, byly možná trošku omezenějšího charakteru. Jsou tady nějaké určité prognózy, které by se týkaly financování v nejbližší době? Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit stručně. Chci vědět, co si koordinátor myslí o lepší koordinaci s Evropskou komisí. Zdá se, že tedy Evropská komise se chopila nové iniciativy, pokud jde o politiku přístavů. Rád bych věděl, zda se to s komisí už probralo a zda je tady také určité propojení s tou námořní dálnicí, abych tak řekl, nebo se tady hovoří také o interních cestách, myslím, eh, že by bylo dobré vědět, zda si myslíte, že je nutné eh, v příštích dvou letech provádět určitý reporting a zřídit zvláštního koordinátora pro toto téma. Takže obracím se na koordinátora. Chcete o tom něco říci? Děkuji. Co se týče propojení s třetími zeměmi a co se týče logistické, logistické návaznosti s třetími zeměmi, zejména ve v Africe a s dalšími zeměmi. A já jsem navštěvoval zvláště Španělsko a Itálii a to jsou země, které mají největší kontakt s Afrikou. Navštívil jsem jednou i velvyslance, který má na starosti svaz pro středomoří a e, vyslovil určité mm, pochybnosti, třeba, že my klademe na toto mm, propojení velký důraz je nutné, abychom nepřišli o toto propojení, které by mohlo být e, ztraceno, pokud nebudeme tomu věnovat dostatečnou pozornost. Na to nemáme žádný speciální nástroj, nicméně ty přístavy, které se toho účastní, a to nejsou jenom hlavní přístavy eh, Valencie a Barcelona, ale jsou to také hm, přístavy jako Alicante a další, které se chtějí účastnit. A když hovořím o těch eh, přístavech, dodávám, že i eh, majitele hm, lodí, plavidel se mají o to zájem. Otázka takzvané last mile, ta je, to je mm, princip, který je přítomen ve všech našich přístupech, například eh, propojení eh, Jeteborku s dalším přístavem je součástí celé toho, umožnění celého toho řetězce odpočínaje tím výchozím přístavem do toho konečného. A ty logistické platformy jsou součástí celého toho propojení. Říkáte-li, že se nám podařilo mm, pojmout do toho celou řadu témat a že dopad na mm, ten obchod může být problematický, že je třeba, aby ty projekty byly eh, více zacílené. Eh, vycházíme z toho, že bylo nutné se podívat na tu situaci jako celek a vybrat některé eh, ty projekty, které vycházejí již z existujících iniciativ a máme vyhodnocení toho, co bylo, čeho bylo dosaženo a zdůvodnění tohoto našeho přístupu je to, že musíme vzít v potaz ta výchozí místa, cílová místa investice nejenom v těch přístavech výchozích a cílových a ty přístavy jsou velmi důležitým, eh, důležitou součástí celé té toho procesu, ale také navázání na infrastrukturu eh, vnitrozemskou a vedle toho také eh, podmínky bezpečný, bezpečnosti na lodích. Vy jste eh, odkazovala na jednotlivo, spolupráci jednotlivých přístavů a bylo řečeno správně, že ty přístavy spolu si konkurují, soutěží spolu, ale vidíte NAPA, což je úřad, který, asociace, promiňte, která zpracuje severojaderské přístavy a doho, do, dosáhly určité shody mezi sebou, což byl velký pokrok. Já Eh, a účastní se projektu, kterému se říká Most, což je propojení eh, trajektem mezi Řeckem až k těm přístavům, které jsou součástí toho združení NAPA. A to umožňuje, aby eh, cestou elektronickou si mohl přepravce najít ten nejvýhodnější přístav v rámci tohoto uspokojení, uspo, u, združení, eh, uskupení a třeba, že jsou ty přístavy v určité soutěži mezi sebou, zároveň e, jsou kompatibilní a Eh, při té volbě je vlastně zohledněna celá řada eh, informací, které jsou, které ten, ten systém NAPA nabízí, zejména napojení na eh, vnitřní dopravu a další informace a aspekty. Vy jste hovořila také o zelené přepravě námořní a o použití LNG. V, v Severním moři a v Baltském moři bude povinnost do roku 2015 plnit eh, pravidla SECA. To znamená 0,1 eh, síry. A to je klíčový standard pro to, aby, nebo klíčový moment, aby přecházeli na eh, jiná paliva. A eh, Existuje projekt s použitím metanolu, ale zdá se, že nyní mezi těmi novými palivy převládá LNG. Eh, v Baltské oblasti Baltského moře vzniká síť a čerpacích stanic, protože ta situace kolem Baltském moři je velmi dramatická, je to téměř uzavřená ne moře a tato iniciativa bude pokračovat a vedle toho je tady další dobrá zpráva, a to je záměr s, s, s, vytvořit nové, uh, nové možnosti uh, ve spolupráci přístavů uh, eh, Jeteborg a Rotterdam. Máte pravdu, když zdůrazňujete, že je důležitý ohled na zdraví moře, tedy ekologické ohledy, a to je skutečně mm, jaksi důsledek využití eh, kvalitních a čistých eh, mm, paliv. Rostok Trelleborg bude nové propojení, které je připravováno a začne v krátké době 28. za dva dny. Víme, že to je záměr Je to jeden z projektů ten T, který byl konkrétně definován již na začátku. Máte pravdu, že by bylo zajímavé zajistit také spojení, větší, lepší spojení mezi Černým mořem a Středozemním mořem. Já se přiznám, že jsem se eh, při návštěvě Burgasu pokoušel tuto otázku nastolit v souvislosti s Řeckem, Alexandropolus, eh, protože Bospor je velmi citlivá oblast a musí, musíme chápat uh, obavy eh, Turků, kteří se bojí narůstajícího provozu v Bosporské úžině. Takže ty potíže. Je tady tedy problém s tímto propojením, protože propojení mezi Bulgarem a Řeckem eh, je obtížné i proto, že prochází územím Natura 2000 Každopádně se snažíme toto propojení zlepšit, protože by mělo prospět jak Bulharsku, tak Evropě jako takové. Snažíme se různé politiky integrovat a tato snaha bude pokračovat. Já jsem zmínil, to je eh, na otázku paní Zajala, že se snažíme konsolidovat čtyři hlavní typy finančních nástrojů, které máme. A bude vlastně teprve žadatel eh, volit, který z těchto nástrojů by chtěl použít. Máte mm, pravdu, že je nezbytné identifikovat typ námořního plavidla, které se hodí pro ty dané eh, námořní cesty. A poslední otázka byli jsme v kontaktu a jsme v kontaktu s komisí, co se týče jednotlivých přístavů, počínaje definicí klíčových přístavů pro tu síť a jejich nalezením a mm, vytvořením spojení a podobného typu komunikace v různých přístavech. Čili na tu vaši otázku říkám, ano, spolupracujeme eh, v této oblasti s komisí. Děkuji a přejdeme k, do oblasti Rail Baltica. Pan Telička 10 minut a potom budou otázky. Eh. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já budu velmi stručný, protože jsem trochu přišel ohlas, takže určitě eh, nepřesáhnu těch 10 minut. Dovolte mi, abych na úvod eh, vám popsal naši současnou situaci a potom vám uvedu několik konkrétních detailů. Posledních 12 eh, měsíců bylo obdobím plynulého pokroku. Neděly se žádné zázraky, nedochází k nějakému Eh, zhoršování. Samozřejmě se vyskytuje pozitivní, ale i negativní jevy. Poprvé eh, v tomto období došlo k nárůstu zájmu ze strany eh, podnikatelské sféry, toho stavbu Rail Baltica. Netýká se to jenom těch tří pobaltských států a Polska, ale Týká se to i přilehlých oblastí, rozhodně střední Evropy. Například automobilky ve střední Evropě by rády zvýšily podíl eh, železniční dopravy na přepravě svých vozů z 50 na 60 například Česká republika a eh, ty okolní země jsou jedni z největších výrobců eh, automobilů na světě, přepoštu na obyvatele. Dále je to Finsko, kde mají papírenský a dřevařský průmysl, kde zkoumají alternativy k krátkým námořním trasám pro přepravu svého zboží. Tolik tedy eh, těm pozitivům. Ještě bych se snad mohl zmínit o závazcích eh, členských států v této oblasti. Velmi aktivně eh, vystupuje v poslední době Polsko, ale také tady vidíme některá eh, slabá místa. Ještě pořád jsou dávány národní eh, zájmy nad společný evropský zájem. Neříkám, že to je tak vždycky, ale někdy dochází k prosazování zájmů, které jsou na úkor ostatních. Velmi často se také objevují určité krátkodobé zájmy, ty se opravují hlavně v oblasti eh, propojení. Některé politické síly v těch zemích také mají pocit, že jsou to jejich peníze a že oni by měli rozhodovat o tom, eh, na co ty peníze budou určeny. Ale to je asi obecný trend eh, v Evropě dnes poukazují tím pouze na určité slabiny, se kterými jsme museli eh, v minulosti bojovat, ale i přesto všechno se říci, že ten pokrok je stabilní. A teď několik konkrétních podrobností. Tady bych měl rozlišit asi dvě věci. Když jsme před několika lety začali s projektem Rail Baltica, tak eh, mnoho těch, hlavně pobaltských politiků, hovořilo o vysokorychlostním železničním propojení mezi Varšavou a Talinem a my jsme eh, měli problém je, eh, jim vysvětlit, že to nebude tak technologicky náročné. Nicméně teď se dostáváme k tomu, že dojde k modernizaci té současné trasy, by problémy, ale myslím, že už to probíhá. A současně s tím, a tím se dostáváme k druhé dimenzi, co bychom mohli říkat Rail Baltica 2, to je to eh, evropská eh, rozpětí kolejí Stalinu do Varšavy. Pokud to schválí evropské investice, tak by se to mohlo součástí toho koridoru od Pobaltského, od, po, z Pobaltí k Jaderskému moři. Na konci loňského roku také eh, se výrazně projevila politická podpora z těchto zemí pro tento projekt. Není to eh, pouze politická podpora, ale už jsme také zaznamenali eh, eh, pokroky v jiných oblastech. Vzniklo několik pracovních skupin, které už teď začaly pracovat na konkrétním programu. Meetings of this task force and as a result of that... Pracovní skupina již zasedala dvakrát a v lednu pravděpodobně předloží zprávu, která eh, bude obsahovat hodnocení toho, jaké bude nejlepší, jaká bude nejlepší společná forma řízení té, toho subjektu, který by měl tento projekt mít eh, na starosti. Dále jsme navštívili Estonsko, kde bude pravděpodobně oznámen vítěz výběrového řízení. Už tady probíhá studie dopadu na životní prostředí a Lotyšsko a Litva eh, budou následovat velmi rychle poté. Říkal jsem také, že Polsko se eh, toho velmi aktivně účastní. Mají o to velký zájem. A finské nadšení se začíná vracet a to je také povzbuzující. Tím jsem jenom chtěl zúraznit, že teď probíhá velmi seriózní politická debata o tom, jak přejít na, ty, na to eh, eh, evropské eh, rozpětí. Nicméně u toho eh, stávajícího, tady, to, eh, tady například Estonsko nabízí jasný obraz. Estonsko mělo problémy s přijímáním rozhodnutí eh, na začátku projektu, ale teď už to má pracováno, takže Estonsko již ne, nepředstavuje žádný problém. Lotyšsko, možná si vzpomenete, že v důsledku hospodářské recese tady došlo asi o odklad jednoho letí, nicméně už se začalo pokračovat, zejména už se pokladaly koleje na jich od Rigi. V Latyšku jde hlavně o integraci Rigi do, no, do propojení s ostatními částmi zeměmi. Litva, tady jsou některé problémy s plánováním. To nás hodně zpomalilo, protože tady jsou, eh, je tady dvojí rozpětí kolejí A v podstatě je potřeba tady stavět paralelní koleje, jednak ty staré ruské, ale i ty evropské. A ten problém možná také souvisí s tou současnou politickou situací a po volbách možná e, budeme potřebovat čerstvý pohled na věc, ale není to nic, co by nešlo dohnat. Myslím, že i tady to víceméně je. Všechno probíhá. V Polsku se diskutovalo také o e, jiné trase, to bylo z důvodu e, ekologických, a také se teď plánuje část trasy Nechci opakovat to, co máte v mé zprávě, jenom ehm, bych chtěl zdůraznit ty hlavní body. Chci říct, že plníme časový harmonogram s určitými problémy, ale myslím, že se nám daří eh, to provádět a kromě toho probíhá seriózní politická debata. A jedna poznámka na závěr. V případě Real Baltica bychom mohli demonstrovat, jak ty um, dokumenty Evropskou komisí, vypracované Evropskou komisí jsou legitimní a že eh, k tomu je možné říci, bychom rádi mě podporu i eh, z vašeho výboru, Je to odvážná věc, ale myslím, že je potřeba, abychom překonali ty výzvy, které tady teď jsou. A myslím, že tím lze také jasně demonstrovat, proč by těch 10 miliard, které jsou k dispozici, mělo být investováno do Connecting Europe Facility. Pan Kumocakos, dvě minuty máme už velké spoždění, takže prosím, buďte to nejstručnější. Nebudu ani celé dvě minuty potřebovat, pane předsedo. S velkou radostí jsem zjistil, že hodnocení vypadá tak, jak bylo předneseno, a věci se vyvíjejí uspokojivým způsobem. To také několikrát koordinátor zmínil ve svém příspěvku. Tento pozitivní obrázek není stoprocentně důvěryhodný. Já bych rád také slyšel, jaké problémy tady existují. Určitě tam nějaké zásadní problémy budou. Mohl byste jmenovat jeden či dva problémy, abychom měli takový přesnější obrázek? Je to velice hezké, že dochází k pozitivnímu vývoji, ale rád bych věděl, zda byste mohli jmenovat dva, tři problémky, které vás zaměstnávají. Děkuji. Další řečník, prosím. Děkuji. Já jsem velmi spokojený dnešní prezentací. Mám několik otázek. Na konci první fáze v roce 2013 eh, bude co? A co přesně máte na mysli tou první fází? Druhá otázka. Mluvil jste o pobaltských státech. Myslím, že by tady měl být nějaký společný eh, projekt pro Real Baltica. Myslíte si, že by se do toho měl zapojit i Polsko? Za třetí, Co si myslíte o té trase z Varšavy do Bialystoku? Na to by mělo být financování ze struktura, z, z kohezních fondů v, té, v tom současném rozpočtovém období. Ale jak to bude fungovat, protože tady má být nová linie, na té už se snad eh, začalo pracovat. Podle mě se to ale týká celé této trasy a proto by mě zajímalo, k jakému pokroku eh, došlo v té části trasy, o které jste hovořil jaké financování bude k dispozici? Možná, že je jednodušší použít kohezní fondy pro ty příjemce. Pan Kramer? Well, Jazeen, uh, Mr. No, Mrs. Meisner, well, two minutes, please. Paní Meissner. Děkuji. Je to tak, eh, že právě tohle, co bylo zmíněno, je rozhodující projekt. Můžeme říci, že každý si myslí, že může jezdit vlakem eh, v Evropě od, po Baltí až eh, na jich. To je ale opravdu rozhodující bod, proto pro je pro mě důležitá otázka. My tady budeme hovořit o eh, principu, jaký to bude mít užitek. Můžete tedy říci, jsou tady další důležité otázky Connecting Europe eh, Facility. Máme tady dostatek peněz na financování. Vy jste to zmínil právě eh, v prostřednictvím toho propojení s Polskem do roku 2020. A teď samozřejmě jednotlivé státy redukují své rozpočty. Není tím tento projekt nějakým způsobem zásadně ohrožen? Děkuji ještě jednou eh, za vaše angažovanost eh, v Lotyšsku a v Litvě. Do roku 2014 by mělo být všechno hotové a v Polsku spojení se válku do Bialistiku, to je problematická část. Mělo by to být hotové v roce 2020. My jsme na začátku slyšeli, že to není problém, ale v Polsku to vidí jako problém, protože dvě, více než dvě miliardy, které jsou tady k dispozici, tak eh, to je tedy ten příklad. Proč do roku 2020 je třeba tuto mezeru uzavřít? Pokud budeme hotoři do roku 2014 v těch dvou státech, pochybujete o tom, anebo je to takhle? Proč budeme muset čekat ještě dalších šest let, aby se to ukončilo celé? A nákladní doprava, tady mě zajímá také osobní doprava. Jakou roli tady vidíte v tomto smyslu? To by byla také alternativa, když bychom eh, řekli, že jedeme z Berlína do Talinu a potřebujeme 16, studen- 16 eh, hodin, samozřejmě, že by to potom mohlo být eh, dobré, kdybychom nemuseli měnit lokomotivy na páru. Pan Zíle? No translation. Okay, then I can. Right. Uh, well, first of all, I would like to thank you, Mr. Telichka, for your work and also for your comments. Um, uh, I have two, two issues. Bych velice srdečně poděkovat. Mám dvě otázky. Co si myslíte o tom, že jsou zde určité členské státy, které se pokoušejí o to spojení eh, z Rigi do Ruska. Eh, je to určitý lobbyismus v oblasti politiky sousedství a jestliže zohledníme CEF a politiku koheze jakožto celek, já si mi nevypadá až tak optimisticky. Vidíte tady nějakou možnost realizace Rail Baltic 2, když si řekneme, že budeme mít méně peněz pro tento projekt. Bylo řečeno, že by tady měla být udělána studie proveditelnosti spojení východ-západ a to by asi mohlo být eh, pro ten projekt Rail Baltica 2. Co byste k tomu řekl? A další otázka, co si myslíte o nějakých nových možnostech baltského spojení, kdybychom tady hovořili o tom duálním spojení? Je možné něco takového použít? Samozřejmě jedná se tady o ty paralelní rozchody. Děkuji, pane předsedo, já se o to pokusím. Co se týče těch problémů, série problémů, tak v tom je následující potíž. Hovoříme pořád o propování různých regionů, ale někdy nemáme patřičnou stabilitu v těchto zemích, protože se neustále mění vlády. Při každém nástupu nové vlády se potýkáme Eh, s novými problémy, ale to je politika a s tím člověk nic nenadělá. Ale trochu nám to komplikuje život. K těm praktičtějším problémům pořád řešíme rozpor mezi politickou retorikou, kdy všichni se hlásili k tomu, aby byla postavena Rail Baltica, ale ve skutečnosti někteří z nich považovali tento projekt za zbytečný nebo za něco, co, eh, nebo to považovali za konkurenci. A já už jsem v minulosti mnohokrát říkal, že pro že některé železniční společnosti jednají jako monopol ve svých zemích. A kdybych já byl Evropskou komisí, tak bych se na chování těchto eh, provozovatelů eh, podíval. To ale vedlo k dalším eh, zdržením, zejména v plánování, čímž se dostávám k tomu, co říkal pan Kramer, že musí být dělány hodnocení dopadů, Těch možností se prověřovalo několik, například ty dvojí rozvody, rozchody kolejí, ale jeden přístup k tomu neexistuje, to se liší stát od státu. A k té první e, fázi, neberte mě za slovo, já jsem e, jenom e, říkal, že Ta první fáze už je téměř hotová, teď čekáme na tu eh, další fázi, plus minus, to bude za několik eh, měsíců. A hlavně jsme řešili ta úzká místa, která jsme znali už předem. A to se řeší jenom velmi obtížně, hlavně na té polské straně. A věděli jsme, že se to pře, eh, že to se projeví i v tom následujícím rozpočtovém období. Už mě řečeno se nebudu představit, že by to polské úřady zvládly nějak rychleji, ale teď už můžeme v tom postupovat relativně rychle. K té vaší otázce, jestli Polsko by se mohlo začlenit do té současné práce, já jsem říkal, že Polsko se to účastní velmi aktivně, účastní se například práce pracovní skupiny, A teď eh, ani nelze očekávat více, než se eh, vlastně děje. Ano, Realpolitika 2 eh, se také týká Polska, ale tady mluvíme o hlavně o té nové trase v pobaltských státech. V Polsku by to až tak převratnou změnu neznamenalo, ale člověk nikdy neví, co se ještě může změnit. K financování Hovořilo se o tom, že budou k dispozici nové prostředky z kohezních fondů. Pan Kramer říkal, že to jsou dostatečné prostředky. Já bych k tomu dodal, že to, že se Polsko rozhodlo na to přispět stejnou částkou, ne na ty vysokorychlostní trasy, ale na ty trasy, kde je možné dosahovat rychlostí 150 až 180 km za hodinu, tak to je dobrý postoj. Pokrok Polsku. Tady je jasné, že ta trasa do Bělistoku se buduje. Také už vzniká studie trasy do Suvalky a pracuje se na dalších krocích, které ještě potřeba podniknout, zejména pokud dojde k nové trase, přijetí nové trasy. Tím bychom dosáhli toho, co jsme dosáhnout měli, kromě toho, že jsme věděli, že to určitě bude pokračovat i v tom následujícím rozpočtovém období. Pak tady zazněla otázka týkající se financování nové trasy. Tady ještě nevíme přesně, kolik to bude, protože jsme to nebyli schopni zkalkulovat. Možná, že to bude 2,5, 2,8 až 4 miliardy eur a e, bude se to odvíjet od e, jednak přesné trasy. Vlastně tady je otázka, jestli ten dvojí e, rozchod je jednou z možností. Možná, že ta studie bude demonstrovat, že je možné to tak na některých částech provést. A proto je tady tak široké 5 až 5 miliard. Pokud eh, s tím budou souhlasit Evropské instituce, tak to bude moci eh, být financováno částečně ze spolufinancování. A podle mě to je eh, projekt, který má relevantnost pro celou Evropskou unii a budou z toho mít prospěch i <clears throat> cestující z ostatních zemí, nejenom pobaltských zemí. Pokud by to měla být trasa pouze pro Pobaltí, tak by ta její kapacita nebyla až tak eh, významná. Jinak tady byla také otázka osobní dopravy. Já jsem samozřejmě pro, ale osobní doprava, kromě Polska a možná aglomerace Riga, by e, neumožnila ekonomickou e, výnosnost e, této trasy, protože tady nežije dostatek obyvatel. Kdyby se tady měly provozovat nové vlaková spojení, tak by musely být dotovány. Ale mnozí z vás eh, říkali, že je kdysi to bývalo snažší cestovat. Pokud se nám ale podaří to propojit, tak eh, si myslím, že to bude života schopné. Nevím, jestli jsem pochopil otázku týkající se Polska, ale ty prostředky by mohly být dány k dispozici. Já nebudu hovořit přesně o tom, kolik, ale už teď se hovoří o prostředcích na koridor eh, Balcké moře, Jaderské moře. Padla tady otázka, jestli ten projekt je ohrožen, ale já si to nemyslím. Myslím, že už dnes je možné říci, že to určitě bude dokončeno, ale ještě teď není možné říct, jestli to bude úplně nová trasa. A samozřejmě si to bude vyžadovat také podstatné změny v tom původním návrhu komise. Pokud tady budou provedeny změny, pokud se bude vyžadovat i jiné prostředky, tak bychom museli eh, znovu se zanalizovat eh, tuto novou trasu ale nemá cenu teď o tom spekulovat. A to je poslední otázky. Pan Zíle se ptal na to propojení mezi východem a západem. Já jsem vždycky velmi otevřený, když mluvím s premiéry z těchto zemí. Já jim vždycky říkám, že to je evropský projekt, že to je prioritou a také chceme eh, využít eh, synergii mezi severem a jihem a východem a západem, ale nikdo nemůže ode mě očekávat, že budu eh, se vyjadřovat konkrétně k nějaké nové trase, jde hlavně o modernizaci těch stávajících. Ale další otázku, a to se týká Riky, je integrace Riky do Rail Baltica, protože to samo má tu dimenzi propojení východu, západ, východu a západu. Na ten dvojí rozchod už jsem odpověděl. A k poslední otázce, jestli si myslím, že ten projekt je ohrožen jinými projekty, vzhledem tomu, že finanční prostředky jsou omezené. A já odpovídám ne, pokud budeme rozumní a ne pokud eh, bude prováděna mm, schválená evropská politika, mělo by to být v tom balíčku a jsem optimistou, co se týče Reaboltika. Určitě to přidá novou dimenzi a také to umožní rozvoj dalších logistických služeb a center. Mohl bych Chtěl bych apelovat na poslance z povodských států, že potřeba, aby si uvědomili, že tato logistická centra musí být integrována a že nikdo nebude utrácet peníze na něco někde na zelené louce, co je někde stranou všeho ostatního. Mr. Tilinky, can I... Děkuji panu eh, Teličkovi a děkuji také všem dalším koordinátorům, panu Vinkovi, panu De Olivierovi a také paní Pejs, která již musela odejít. Víte, že toto děláme každoročně, že se sejdeme a vyslechneme si vaše prezentace. Zítra budeme mít vaše další kolegové, kolegy a jsem velmi rád, že jste si našli čas a přišli mezi nás. Okay, colleagues, the next item that we need to go on to is the port state. Dalším bodem na pořadu jednání je, jsou státní zpráva o státních kontrolách v přístavech státní přístavní inspekce, což je moje vlastní zpráva. Chci na úvod říci, že e, je zde 24 pozměňovacích návrhů, které jsou navíc k těm, které jsem předložil e, já a 14 listopadu jsme se sešli s, se stínovými zpravodaji a týkalo se to toho, aby vlajkové státy eh, přijali, přistoupili k úmluvě a zajistili minimální normy, standardy a zároveň od menších členských států zazněla obava, aby těch inspekcí nemuselo být na ně kladeno příliš mnoho. S ohledem na budoucí vyjednávání s radou doporučuji, abychom zaujali v této fázi pevné stanovisko, velmi zásadní, a abychom nechali detaily na vyjednávání v dalších následných kolech. Já také chci, aby zde bylo jasné ustanovení o nemožnosti eh, toho, že by, sta, že by eh, tato námořní úmluva jakýmkoliv způsobem mohla podrývat normy EU, pokud by byly tyto vyšší. Já jsem pro tyto mezinárodní úmluvy. Nejde jenom o úmluvu MLC, ale ještě další eh, úmluva pránící znečištění z lodí a dalších. Eh, v minulosti eh, se byla snaha se dostat s tímto co nejdál a přitom cílem není zaměřit se na určité státy, tam, kde se spozdila ratifikace, ale na ty členské státy, kde víme, že podmínky nejsou eh, přijatelné a kde existuje riziko. Prioritou inspekcí je práv, jsou právě tyto země a tyto lodě, které představují riziko. Vím, že EPP má touto, s tímto eh, stanoviskem či s tímto názorem eh, problém, ale myslím si, že bychom od samého začátku měli ukázat radě jasné, jasný postoj a radě se toto nelíbí. Já zastávám také silné záruky, při aplikaci této směrnice v tom smyslu, aby to nevedlo ke snížení zaměstnaneckých a sociálních podmínek pracujících na moři a proto také navrhuji pozměňovací návrhy v těch článcích a ne v úvodních ustanoveních. Mám určité podezření, že e, bude rada chtít vyškrtnout některá tato ustanovení anebo je pře, e, přeložit, e, přesunout do jiných oblastí. Vím, že většina stínových zpravodajů toto moje stanovisko podporuje, či tuto moji linii, kterou jsem zaujal. Zaměřil jsem se na pozměňovací návrhy pana Rikeho a já jsem již stáhl pozměňovací návrh 45 a 37 a 45 jsou ty problematické. 37 tady si sám vůbec nejsem jistý logickou, logikou tohoto. Detailnější inspekce je zahájena pouze jednou, pokud se ukáže problém. Mně se zdá, že to vůbec nedává smysl, že Eh, vlastně to není na návaznost na, to, na ten rizikový profil, protože ten je vlastně irrelevantní v tom smyslu, že už tam nějaký problém byl identifikován. Takže celkem nerozumím tomuto pozměňovacímu návrhu. Co se týče 44, 44 nezajímá mě tolik ty inspekce, které jsou vlastně spuštěny nebo zahájeny tím, že nastane nějaká neočekávaná e, okolnost. Eh, například, že se to týká lodí, kde, které byly, eh, kde došlo k jejich srážce nebo eh, byly vystaveny nějakému útoku. Není mi zcela jasné, co EPP, jaké bude stanovisko EPP k tomuto pozměňovacímu návrhu, kdybychom chtěli to mě bude zajímat od předkladatelů. Takže nyní čekám, aby stínoví zpravodaje vyjádřili své názory za EPP, pan Kumucka a potom ještě další a pan, pan dále. Pan, pan Kumucakos, prosím. Děkuji. Ten popis eh, toho, kde se nacházíme, s návrhem e, této směrnice ten váš popis je přesný. Naše um, politická skupina souhlasí s většinou pozměňovacích návrhů, protože cílem je zajištění větší bezpečnosti na lodích, ale jsou tady určité oblasti, kde nesouhlasíme. A je tady určitá vaše interpretace a naše vlastní. Nejde o to, že bychom nesouhlasili s tím celkovým cílem. Máme stejný cíl, ale jsme poněkud rezervovaní k některým tým pozměňovacím návrhům, vzhledem k tomu, že se domníváme, že možná nejsou realistické. Zejména jde o pozměňovací návrh číslo dva, což je to nesnížení standardu. Souhlasíme s tím principiálně, ale mohlo by to eh, mm, eh, vést k určitým potížím, jak inspektor, který provádí inspekci, jakým způsobem, ne, jak, se, jak by se dalo předpokládat, že tento inspektor bude mít dostatečnou znalost tak, aby toto ustanovení mohl uh, aplikovat a aplikovat ustanovení všech členských států. Můžeme zde mít tuto zásadu, ta má politickou uh, váhu, ale Tady jde o právní text a nedovedeme si představit, jak by toto mohlo efektivně fungovat. To je první věc k tomu, k té, eh, tomu pozměňovacímu návrhu číslo dvě, ustanovení o nehorších eh, podmínkách. Další věc, je otázka toho, jak přivést členské státy k tomu, aby přijali a ratifikovali tu předmětnou úmluvu o práci na e, moři MLC jakým způsobem to učinit, jakým způsobem budeme jednotlivé státy k tomu vést. Nedomníváme se, že to bude příliš efektivní, pokud e, lodě, které patří rejdaři a plují pod určitou vlajkou, vlajkou státu, která neratifikovala mm, <clears throat> nedovedeme si představit, jak eh, zde může probíhat následná inspekce, pokud ten provozovatel <clears throat> lodi vlastně více než plní ten standard a bude muset procházet vlastně, být vystaven další inspekci a to kvůli tomu, že jeho země pod jejíž vlajkou pluje eh, neratifikovala úmluvu. <clears throat> A přitom eh, ten zápis té lodi pokud ta země neratifikovala příslušnou úmluvu, a je to zapsáno v eh, příslušné palubní knize té té eh, dané lodi. Nedovedu si to představit, jak by to fungovalo, zejména pokud ten eh, samotný mm, majitel, provozovatel námořního plavidla vše plní. Nebudu zmiňovat ještě další články, ale ještě eh, lhůta pro uplatnění. Zde se vy eh, navrhujete, aby vstup v platnost směrnice byl jeden měsíc po jejím přijetí, jejím schválení. To chápu z hlediska vyjednávání, ale není to lhuta realistická. 18 měsíců nebo 12 měsíců možná. To by bylo mnohem realističtější a to také navrhuje komise. Kolega z EPP navrhl 18. My bychom si mysleli, že i 12 měsíců je přijatelný, ale jeden měsíc to je zcela nemožné. Žádný členský stát nebude uh, schopen toto respektovat. Tak to jsou ty hlavní oblasti, kde nesouhlasíme. Co se týče pozměňovacího návrhu 21, eh, což se, který se vztahuje k přílodě 10, opět zde souhlasíme s tou myšlenkou, s tou filozofií, ale opět je potřeba zamyslet se nad tím, zda, eh, zamyslet se nad tím, že vlastně to, co zde uvádíte, povede ke konfiskaci té lodi, což je velmi eh, zásadní krok ve, s, slov, ve srovnání s tím, jak ta situace vypadá nyní. Paní Meissner, prosím. Děkuji, äh, Diskuzi tak jsem řekla, že já považuji e, za možné podpořit to, co jste změnili. Tam se jedná o tu doložku. Já to nepovažuji za příliš e, obtížné. Jak tady bylo řečeno, je třeba to tady zohlednit v souladu s těmi národními zákony. Ne, já si myslím, že tady platí evropské zákony. Evropská legislativa nem, nemusí nutně dodávat lepší zákony z hlediska těch, kteří jsou zde zaměstnani, ale evropské zákony si myslím, tady nepředstavují žádné problémy a já si myslím, že můžeme říci, když se jedná o národní zákon, který je přísnější, tak to samozřejmě není zakázáno. Je to i v Evropské rámcové směrnici. Proto si myslím, že mohu říci, že moje skupina s tím nemá problém. Pokud jde o lodě, tak eh, chápu svého předřečníka, eh, provozovatele, kteří se dobře chovají, jsou potom trestáni za to, že jejich stát to nepodepsal. Ale většina států už podepsala nebo je na cestě k ratifikaci. A jestliže teď eh, vědí, že to ještě není tak daleko, také budou pobízet k tomu, aby konečně podepsali. Takže je smysluplné to podepsat a dohodnout se celosvětově na tomto tématu. Jak už jsem řekla, nemohu v tom vidět také žádné velké problémy a mohu souhlasit v mnoha případech se spravodajem. Pan Van Dal? Ne. Za komisi paní Berg je zde, paní Berková. Děkuji a děkuji za pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Z našeho pohledu je většina těchto pozměňovacích návrhů přijatelná, je jich asi 12, kde jsou určitá um, ehm, z naší strany, uh, z naší strany určitá uh, neschoda uh, vzhledem i v, i včetně toho návrhu EPP, eh, protože si domníváme, že ten návrh vlastně snižuje ten původní cíl, to znamená posílit kontroly a nastavit rovné podmínky, kde máme za to, že ty eh, a na základě toho by ty lodě, které mají, které jsou pod vlajkou která země, která neret, neratifikovala, budou kon, eh, kontrolovány eh, častěji. A takové ustanovení mm, vlastně bude motivovat eh, Eh, motivovat ty země, aby plnili ty standardy. Co se týče toho ustanovení o nesnížení standardů, my jsme v tom původním eh, návrhu toto měli v jednom eh, článku a pokud bychom to lehce přeformulovali, tak bychom podpořili toto jako ve formě eh, samotného ustanovení. Je však třeba říci, že úředník eh, té ten inspektor eh, má toto jenom jako jakousi připomínku, se upomenutí, ale je to hlavně na vlajkové zemi nebo zemi pod jejíž vlajkou ta loď pluje. Eh, potom jsou to pozměňovací návrhy 3, 4, 36 a 37, které považujeme za problematické a které podle nás mění logiku eh, státní kontroly, kdy vlastně ten inspektor má jít na palubu, palubu lodi, ověřit veškeré mm, dokumenty, eh, provést eh, iniciální kontrolu a pokud se domnívá, že je potřeba hloubkověji kontrolovat, pak provede detailnější inspekci která potom vede k vyslovení nějakých nedostatků. A ty pozměňovací návrhy, které zmiňuji a které jsou předkládány v kontextu MLC, jdou příliš daleko, zejména mluvím o 33 která vlastně rozšiřuje tu státní kontrolu přístavním všech, na všechny lodě, které plují v teritoriálních vodách. To znamená všechny lodě, včetně plachetnice a podobných. A to není mm, reálné. Potom jsou tady pozměňovací návrhy, jak, které zmiňoval sám pan zpravodaj a tedy pan předseda, které jdou příliš daleko, 44 kdy by vlastně ta neretifikace byla rozhodujícím faktorem v, tom, v tom, té situace, kdyby vlastně se ty lodě staly pohyblivým cílem a mohly by být kontrolovány v každém přístavu EU, eh, což není cílem našeho, našeho Eh, záměru, třeba že chceme, aby tyto lodě byly častěji kontrolovány. A pak je tu jeden pozměňovací návrh, který chci zmínit, to je číslo 41 a ten se týká přístupnosti databáze těchto státních kontrol prováděných v přístavech a přístupu pro Evropský parlament, který si tady Evropský parlament nárokuje. Chci zde upozornit na to, že přístup je možný na webové stránky eh, agentury pro eh, bezpečnost námořního provozu a dostat se do té databáze, ale pak je tady druhá úroveň té databáze, která je přístupná pouze profesionálním eh, inspektorům. Není to ani pro členské státy, ani pro nás. A to obsahuje informace o tom, kdy lodě přijíždějí, co mají na palubě, zda se budou kontrolovat. A tady ta druhá vrstva je omezenější a je omezená pouze pro přístup inspektorů, ale jinak má parlament stejný um, eh, přístup ke stejným informacím jako rada, takže tento pozměňovací návrh bychom nepodpořili. Děkuji. Zareagoval bych dvě věci Jednak ta otázka ustanovení o nesnížení standardů, mohla by na to reagovat stejně paní Meissnerová ani i, i já. Pokud bud, nebudeme mít tuto možnost nejít pod ty standardy, pak může mít každý různé standardy a e, bude, bude si vlastně dělat každý, co chce. Tato, toto ustanovení to klade na stejnou úroveň. Tady jde, co se jde o ty státy, které neratifikují a pokud neratifikují, pak neověřují plnění tě, té úmluvy. E, pokud neratifikují, nebudou to kontrolovat a tudíž vznikne větší riziko porušení ze strany, tedy z uvnitř Evropské unie. A pokud my se tady domníváme, že všech 27 členských států má co, ideální systém námořní dopravy a námořní kontrolu, tak skutečně se sami sebe o, o, obelháváme, protože vě, některé členské státy jsou skutečně na, na, se, na černé listině. Ne všechno je tak růžové. A pokud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 Try again, George. Okay. It's, it's okay. <laughs> no? Also dieser Vorschlag... Takže tento návrh souvisí s tím předchozím, souvisí s tou umluvou, mořskou umluvou, jde o eh, pracovní podmínky pracovníků v námořní dopravě. A tato směrnice 2009-13 se tady vlastně eh, uvádí do souladu s evropskými předspěvy, předpisy. je také o konzultace s evropskými sociálními partnery. Nemají eh, na základě smlouvy eh, pravomoc do toho vstupovat, je potřeba, aby Evropská komise podnikla eh, příslušné kroky. Já mám 37 eh, eh, vlastních pozměňovacích návrhů, bylo potom ještě podáno 7 dalších, se kterými mohu bez jakýchkoliv problémů souhlasit. Už jsem tam uvedl plus v tom hlasovacím seznamu. Číslo 3 jsem se rozhodl stáhnout, aby to bylo koherentní. a také 5, který jsem stáhnul, protože eh, číslo 41 od kolegy Frankensteina je dostatečný a upravuje tu problematiku. Tím to je ode mě všechno a těším se na vaše poznámky. Děkuji, Georgi. Žádní eh, stínoví zpravodové tady už nejsou, takže eh, to je pouze na vás. Ano, já to můžu říct velmi stručně. A jde teď o převádění těch pravidel do, do praxe. Já mám na dvou místech pochybnosti, jestli je potřeba, aby to všechno takto bylo explicitně upraveno. Je to u těch certifikátů. Maritime Labor Certificate, to je v podstatě věc, kterou musí podepsat členské státy a nic jiného. Otázka je, jestli to mám máme převést do evropského práva, jestli to nezdvojujeme, jestli to je skutečně nezbytné, nebo jestli to není otázka subsidiarity. Samozřejmě, že ten, kdo to podepíše, tak musí tak eh, dohlížet nebo se eh, dodržovat ty předpisy, které vyplývají eh, z těch dohod. A potom jde on board complaints procedure. To už je v té směrnici číslo 13 roku 2009 a tím už to bylo převedeno do evropského práva, takže otázka je, jestli to tady musíme znovu opakovat, protože už to existuje. Podle mě tady, tady je to zdvojení, tak to dvakrát, jinak se vším ostatním souhlasím. Zajít, chceš něco říci během 20 sekund? Stačí mi 10 sekund, protože pan Knut mě poprosil, abych souhlasil se vším, co řekne pan zpravodaj takže z naší skupiny žádné problémy nemáme. Jackie? Já eh, bych chtěla jedno vyjasnění, jinak je tady všechno v pořádku. Je to pozdělací číslo 12. Tady jde o to, jestli se neduplikuje článek 3 v praxi, jestli by to nemohlo vést nějakému zmatku o tom, jaké standardy se potom budou vymáhat. Možná, že bych to mohla jenom ponechat na panu zpravodajci, to nechal, abyste to rozmyslel, nebo komise by nám k tomu tak mohla něco říct. Paní Burke, mohla byste to stručně vyjasnit? A tím ušetříte čas svému nadřízenému, já mu to pak řeknu. Dobře. Hm, hlavní problém pro nás je vydávání evropských certifikátu nad rámec těch eh, celosvětových MLC certifikátů, protože podle nás to tím by znásobovalo práci pro členské státy, proto jsme to ani nenavrhovali, takže pozměňovací návrhy 2 a 6 jsou pro nás problematické. Také bych chtěl pozornit na to, že 38 zavádí úpravní ustanovení, kde se navrhuje změna rozsahu působnosti směrnice 29, tedy že MLC bude měnit z dalších povinností vlekových států, což je mít certifikovaný systém řízení kvality. My si nemyslíme, že by MLC měl být oddělený od těch ostatních umů, takže to nemůžeme přijmout. Jinak eh, u zbytku, ke zbytku mohu říci, Následující pozměňovací návrh číslo 12, který by měl způsobovat potenciálně duplikaci. My jsme neměli mm, žádný problém s tímto ustanovením, takže jsme neměli pocit, že je tady nějaký rozpor. A to je všechno. Georgi? Já si myslím, že oba body, které zmínila kolegyně Meissner, já si myslím, že jsou zcela oprávněné. Šlo nám ale o to, abychom později ty členské státy nenutili pracovat na různých dokumentech, ale by to byl koherentní související dokument, aby tady nedocházelo k žádným rozporům a žádné dvojno, práci, abychom tedy později mohli pracovat s kompletním dokumentem, než abychom museli vyhledat body v různých místech a v různých dokumentech. Já si myslím, že tady ty certifikáty a zůstávají tak, jak jsem řekl ve svém příspěvku. Děkuji, hlasovat se bude o tom zítra. Podařilo se nám to všechno projednat včas. A teď bude mít zasedání koordinátorů po krátké dvouminutové přestávce, aby mohli odejít všichni, kteří tady už nemají být.